So, meine... Dámy a pánové, i když nás zde ještě není mnoho, měli bychom začít. A nejdůležitější osoba je zde, to je pan zpravodaj a také velice Vítám odborníky, kteří přišli na naše dnešní odpolední slyšení. Dovolte mi říci několik organizačních oznámení na úvod, než zahájíme naše slyšení. Na zasedání koordinátorů jsme se včera rozhodli, že uspořádáme v říjnu slyšení na téma patenty. Koordinátoři se také shodli na tom, že bude vyslána delegace do Alicante na známkový úřad. A potom zde máme Proposal for Regulation of Mutual Recognition of Protection Regulation in Civil Matters. Potom Atenská konvence námořní přepravu osob a zavadel to je bez přiřazení bodů. Potom zde máme evropskou dimenzi sportu, stanovisko, kolega Ton Manders z liberální frakce. Potom je zde návrh směrnice o minimálních standardech o, pro ochranu obětí mm, trestné činnosti. I toho se ujme jako zpravodaj pan kolega López. A pak zde máme nařízení, které se týká prosazování práv k duševnímu vlastnictví v souvislosti s celními opatřeními. Kolegyně Galo eh, podle článku 51 společně s výborem IMKO. Pak zde máme stanovisko pro výbor pro zaměstnanost. Týká se to eh, statutu evropských družstev v souvislosti s zaměstnanci. Kolegyně Regner bude zpravodajko. Jako potom Atenská konvence pod jiným aspektem, připadá to předsedovi. A dále je to otázka práv advokátů v trestním řízení kolega Cvěvka. Tolik tedy řádně pro zápis dnešní schůze. Nyní se dostáváme k vlastnímu slyšení. Už je čtvrt na čtyři, takže vás přivítám jenom těmito krátkými slovy a využiji příležitosti dát slovo panu zpravodaji, panu Karimovi, aby nás uvedl do problematiky. Máte slovo. Chairman, thank you. Vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát za slovo. Dovolte, abych nejprve přivítal naše panelisty, eh, kteří laskavě přijali naše pozvání na tento seminář, toto slyšení dnes odpoledne. Všichni mají konkrétní, specifické zkušenosti, které podle mého výrazně obohatí naše diskusy a umožní nám u nás ve výboru posunout se o kus dále v oblasti inteligentní či chytré regulace, což je téma, o kterém hovoříme již léta. Vy, pane předsedo, také spolu s dalšími kolegy ve výboru jste se účastnil těchto diskusí. E, tato výzva na úrovni EU je velice praktické povahy a otázka chytré regulace tady nabývá Eh, smysluplné podoby, jde o eh, vztah s občanem. Všichni z nás eh, samozřejmě jsme v kontaktu se svými voliči v členských zemích. A pane předsedo, je zjevné, že pokud jde o legislativu a regulaci, občané se necítí být součástí našich institucí. To je pocit, který vzrůstá. A nyní jde o to, jak my, jakožto soubor institucí a my konkrétně v Evropském parlamentu, nastavíme takový rámec, který by umožnil mnohem užší pracovní vztah nejenom mezi našimi institucemi, ale také mezi námi, našimi členskými státy, prostřednictvím eh, legislativního procesu v jednotlivých členských státech a jak se tím tedy eh, lépe propojíme na občana a budeme součástí naplňování jeho očekávání. V uplynulých několika letech, pane předsedo, eh, jsme se jsme v Evropě čelili bezprecedentním výzvám. Eh, aktuální ekonomické klima eh, velice stěžuje situaci podnikům, které usilují o růst, stěžuje situaci občanům, kteří eh, hledají práci nebo si ji chtějí zachovat a také stěžují život vládám, které často musely zavést úsporné balíčky, aby řešily vysokou zadluženost veřejných financí. A situace, kterou nyní zaznamenáváme v Řecku, je pouze jedním z příkladů těch mnoha výzev, kterým Unie musela čelit a jednotlivé členské státy. Uprostřed takovýchto naléhavých bezprostředních problémů eh, je velice snadné se zabývat pouze krátkodobým či střednědobým výhledem, ale největší výzvy pro Evropu eh, leží v, dal, eh, v ve více vzdálené budoucnosti. Zrůstající konkurenceschopnost našich konkurentů znamená, že inovace budou klíčem k zaručení růstu do budoucna. Všechny tyto problémy mají určitou společnou nit. Jak toho dosahovat více s omezenějšími prostředky a efektivněji? A svědomím těchto výzev tedy není přistupuji k tématu chytré či inteligentní regulace. Má zpráva byla právě dnes dopoledne přijata zde ve výboru a myslím, že tedy nyní budu hovořit za všechny členy výboru, když řeknu, že u nás v právním výboru vítáme Eh, novou agendu předsedy komise Barosa eh, inteligentní regulace, což je nový přístup eh, k, tvorb, ke koncepční tvorbě, který má obrovský potenciál. Dává totiž institucím a členským státům možnost znovu stvrdit angažovanost v oblasti právě inteligentní regulace a tvořit legislativu s tím cílem, aby se zlepšovala kvalita života evropských občanů, ale i podniků. Agenda inteligentní regulace eh, by měla zaručit robustní právní rámec, který silně podpoří hospodářský růst a konkurenceschopnost v Evropě. V současné době existuje bezpočet pravidel a předpisů a omezení v Evropské unii, na evropské úrovni, ale také eh, na úrovni národní v jednotlivých členských státech, což vytváří nadměrnou zátěž nejenom pro podniky, ale také například pro výzkumníky či dobrovolné organizace a tyto předpisy často by mohly být zjednodušeny či dokonce zrušeny. Eh, když stojí 593 eur eh, založit podnik v Brazílii, něco přes 600 v Indii a opět přes 600 a 644 v USA, proč to stojí přes 2000 eur v Evropě? v době vysoce mobilního kapitálu, rychlé inovace a stále se zrychlujících eh, výrobních cyklů hospodářské náklady na eh, udržování podniku při takovéto byrokracii jsou nesmírně vysoké. Eh, proto je klíčové, aby Evropská unie a členské státy podnikly kroky tak, aby existovala kvalitnější a efektivnější regulace. Nezačínáme přitom od nuly, Eh, již existují programy, které byly zavedeny komisí nebo členskými státy. Ovšem, co potřebujeme, je silné angažmá, dále rozvíjet tyto iniciativy, navázat na ně a překročit je. Často se klade důraz na deregulaci jakožto na cíl, ale abych citoval komisi, eh, chytrá regulace eh, neznamená větší či menší objem regulace, znamená to, že dosahujeme výsledků co, při co nejmenší zátěži. A právě dosahování Eh, výsledku znamená eh, ten správný rámec pro Evropu. Pokud je o moji zprávu, co bylo jim cílem? Cílem bylo zlepšit, zdokonalit eh, kvalitu legislativy v Evropské unii. Evropský parlament společně s dalšími evropskými institucemi a členskými státy nyní musí vykonat svůj díl práce tak, aby ta aktuální dynamika byla zachována a aby se vystupňovala úsilí ve všech relevantních oblastech. Má zpráva poukazuje na pět důležitých bodů, které bych se rád dotkl. Eh, za prvé, eh, celková, celková zastřešující koncepce inteligentní regulace. Klíčovým aspektem mé zprávy je vůbec agendy eh, chytrá regulace, je potřeba to, aby principy inteligentní regulace byly zapracovány do celého legislativního procesu. To znamená, že ve všech fázích, kterými prochází každý legislativní návrh, by mělo existovat povědomí a také by měly být dodržovány eh, pravidla eh, kvalitnější eh, legislativy, která vytváří menší zátěž. Je také důležité, aby všichni institucionální aktéři sehráli svou roli, například v oblasti studii hodnocení dopadu, kde jsme právě přijali vynikající zprávu paní Nýblerové. Potřebujeme eh, přispění ze všech stran legislativního trojuhelníku, tak aby eh, tady v rámci eh, hodnocení dopadů, zejména, zejména tam, kde dosáhne k výraznému posunu legislativního návrhu oproti původnímu návrhu komise. Pokud se všichni budou řídit eh, pravidly eh, a principy inteligentní regulace, tak eh, se těším na výrazný posun v této oblasti. Dále zapojení národních parlamentů. A toto určitě za mne je velice relevantní věc, rád bych to podpořil. Vstup v platnost Lisabonské smlouvy 1. prosince 2009 mm, výrazně zlepšil pozici národních parlamentů v rámci legislativního procesu EU. Národní parlamenty nyní se dávají důležitou roli a mají e, dbát na, na dodržování principu subsidiarity, ovšem potřebujeme e, ještě více. Ovšem e, není určitý problém jak s roztahem příspěvku, tak s časovým rámcem pro tedy národních parlamentů. Pokud je o rozsah příspěvku, jde o to, že někdy podání od národních parlamentů neprobíhá automaticky a někdy časový rozsah je takový, že parlamenty nemají možnost splnit ten, tu osmitýdenní lhutu, vejít se do té osmitýdenní lhutu pod, lhuty podle smlouvy. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že názor um, národních parlamentů nebude vyslyšen. A proto jsem navrhl, aby Evropský parlament proskoumal možnosti, jak zlepšit zapojení národních parlamentů, tak aby jejich významné přispění do legislativního procesu bylo skutečně zohledněno. Dále snižování administrativní zátěže a e, řádná implementace. Pokud je o snižování administrativní zátěže, tady potřebujeme vykonat ještě více. E, Eurochamber v loňském roce e, provedlo studii, podle níž kumulativní náklady pro podniky spojené s evropskou legislativou za poslední desetiletí představují bilion eur. Z tohoto důvodu kroky eh, spuštěné v roce 2007 komisí ve smyslu snížení administrativní zátěže musí být eh, nejenom podpořeny, ale také dále rozšířeny. Eh, bohužel se zdá být nepravděpodobné, že by cíl programu, to znamená snížit administrativní zátěž o 25 roku 2012, že tento cíl bude dosažen bez obnoveného mm, závazku v této věci. Podle nedávné analýzy bylo přijato 48 opatření Eh, snižující zátěž o 7,6 miliard eur, zatímco 18 opatření, které představovalo eh, snížení, které by představovalo snížení o 30,7 miliard eur, je nyní zablokováno v parlamentu a v radě. Podobně 28 racionalizačních iniciativ zatím eh, jak se není dokončeno. Evropský parlament tedy musí aktivně podpořit tento program, tak aby se snížily regulativní náklady pro podniky všude v Evropě. Další důležitý aspekt, který řešíme, je tzv. gold plating, který je stále mlínským kamenem eh, uvázaným okolo krku na podniku v členských státech. Eh, rozdíly eh, mezi předpisy v členských státech a implementací, ale také pomalá transpozice legislativy vytvářejí značné problémy pro fungování jednotného vnitřního trhu. Eh, jde například o stížení vstupu eh, místních subjektů na trh a stížení eh, přeshraničního uplatňování tedy podniků z cizích členských států. A z těchto důvodů ve své zprávě navrhuji, kromě tedy striktně uplatňování kodačních tabulek a to, abychom po členských státech požadovali, pokud přijímají předpisy, které nad rámec toho, co po nich požaduje Evropa, protože jedině harmonizací a jejím striktním uplatňováním můžeme dosahovat největšího přínosu jednotného vnitřního trhu. Pokud jde o koncepční tvorbu, návrhy evropské legislativy eh, těm by měla předcházet velmi důkladná přípravná fáze, s tím, že komise by měla vždy představit bílou knihu a měla by proběhnout komplexní, eh, komplexní konzultace a hodnocení dopadu. Eh, dopady na malé a středně velké podniky musí vždy být vzaty v potaz, eh, protože tyto podniky jsou přetíženy eh, administrativní zátěží daleko více než velké podniky. Protože skutečně pro malé a středně velké podniky toto představuje disproporční zátěž. Na jedno euro na zaměstnance, které vydá velký podnik na na dodržení předpisů eh, může malý podnik eh, na stejnou věc vydat až 10 eur na zaměstnance. Eh, vzhledem k tomu, že malé střední velké podniky jsou páteří evropské ekonomiky a nejvíce tvoří pracovní místa, potřebujeme pro ně výjimky z některých předpisů. Vezměme se například jenom jenom tu horu různých účetních předpisů v EU, zjednodušené věc, by ušetřilo 2 miliardy eur. Proto potřebujeme zavést eh, takzvanou zkoušku dopadu na malé středně velké podniky, tak abychom eh, vždy sledovali, zda eh, zaváděné opatření nemá nepřiměřený dopad na malé středně velké podniky, které představují 99 naší ekonomiky. Dále rád bych, aby se lépe pracovala s bílými knihami, protože toto by snížilo četnost eh, případů, kdy eh, dochází k k výraznému či ne úplnému přepracování původního legislativního návrhu. Já se domnívám, že toto by eh, pomohlo také při sledování, při posouzení proporcionality daného legislativního návrhu, což je, což je obtížné v situaci, kdy se původně ten předpis prezentuje pouze formou zelené knihy. A na závěr ještě, pane předsedo, něco, co vzešlo ze semináře, na kterém jsem eh, nedávno vystoupil, a totiž, že potřebujeme na evropské úrovni skutečné politické vedení. To potřebujeme ve všech institucích, potřebujeme to i ze strany členských států, tak abychom posílili eh, agendu inteligentní regulace. Ale komise sehrává klíčovou roli v tom, eh, aby se udržela vysoká politická priorita tohoto tématu podle mého, pane předsedo, by proto jediný komisař měl mít na starost eh, toto téma jakožto hlavní složku svého portfolia, tak, abychom zaručili, že této, této nesmírně důležité věci věnována příslušná pozornost. Pokračující úsilí na evropské i národních úrovních budou klíčovým kritickým faktorem, tak abychom mohli dosáhnout výrazného snížení nákladů. Eh, když Eh, se komise ujala vedení v této věci od roku 2007, eh, musíme zároveň konstatovat, že členské státy zaostávají. Některé státy až nyní se zavádějí cíle pro snižování správní zátěže na národní úrovni, eh, přestože původně toto odsouhlasili učeně do konce roku 2008. Pro více jak 40 členských států je cíl pro snížení zátěže, tak jak byl nastaven, nesrovnatelný nebo neslučitelný s tím evropským cílem snížení o 25 do roku 2012. A na závěr, pane předsedo, ehm, se dotknu ještě jedné koncepce, která je uváděna v mé zprávě, ale není to něco nového. Pan Baroso o tom hovořil, jak si vzpomínám, už někdy v roce 2005-2006 a já eh, jsem to zde nazval One in, one out, to znamená lépe to známo jako offsetting eh, regulativní zátěže, to znamená pokaždé, kde zavádíme nějakou, eh, nějaký nový eh, regulativní předpis a zátěž, měli bychom se ujistit, že nejprve zase ulevíme z této zátěže na nějakém jiném místě. Děkuji za pozornost, pane předseda. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Nyní si vyslechneme odborníky a potom diskuse, nebo máte něco k pořadu jednání? Ähm, ja, äh, Ano, jenom na vysvětlenou. Původně jsme plánovali slyšení k oběma zprávám. Nicméně několik problémů způsobilo to, že nebylo možné pozvat všechny příslušné odborníky, protože neměli čas a možnost se dostavit a proto jsme posunuli tu druhou část slyšení. Dovolte mi jenom drobný komentář na úvod. Protože je to přesahová problematika. Existují oblasti, které se týkají obou zpráv a mám zde na mysli také fázi implementace evropské legislativy. A právě zde v oblasti malých podniků se vzbuzují nejrůznější naděje, ale potom implementace v jednotlivých členských zemích zájmy malých podniků výrazně zklamává. Původní cíl, který měl být dosažen, potom není v jednotlivých členských státech realizován. A to znamená, že úspěch evropské iniciativy je potom vlastně zpětně zrušen jednotlivými členskými státy. A to je problém, kterým se setkáváme čím dál tím častěji, že implementace v členských státech probíhá z části velice rozdílně. Eh, také u nás v Evropském parlamentu a v Evropské komisi je tendence eh, umožňovat širší pole působnosti členským státům, což někdy je smysluplné, ale ne vždy. To znamená, vydáváme se zde cestou kompromisů a pak už se nerealizuje daný evropský cíl, který by například malým a středním podnikům umožnil s naší inter- implementaci a nebo jejich působení i za hranicemi daného státu. Malé a střední podniky se zakládají nebo nezakládají pouze s ohledem na E, správní náklady, ale je to také to, že v Evropě něco chybí, co v USA dobře zná, a to je kultura stroskotání. Pokud někdo u nás už dvakrát šel do konkurzu, tak je z hospodářského hlediska velice pochybný, zatímco v USA je e, celkem běžné a normální také stroskotat se svými záměry. Takže není zde pouhé problém, eh, pouhý problém nákladů, ale jsou zde i problémy kulturní, které jsou v některých státech vyvinuté více, někde méně, ale souvisejí také určitým způsobem s touto problematikou. Já bych ráda poznamenala další věci ještě později, ale ráda bych zde řekla, že téma byrokracie je pro nás velice důležité, protože jakmile se byrokracie jednou spustí, tak už ji jde jenom těžko zastavit. Uvedu příklad z vlastní zkušenosti. Byla jsem eh, členkou zemské vlády v Tyrolsku. Chtěla jsem zrušit tyrolský zákon o učitelích tance, ale nepodařilo se mi to. V podstatě to naprosto přežitý a nesmyslný zákon, ale bylo absolutně nemožné tento zákon zrušit. Pokud jednou už byrokracie vznikne, tak je to nesmírně náročné ji opět odstranit. A to bychom si měli všichni uvědomit. U analýzy dopadů také nemůžeme postupovat tak, že řekneme, nyní všechno e, bezmezně naroste. Protože například v tom tyrovském zákoně tam Eh, byla vymezená určitá ochrana teritoriální, která možná umožnila přežít některým malým tanečním školám. A u analýzy dopadů by bylo třeba tedy zohledňovat i tu druhou stranu mince. Ale tolik jenom taková ilustrativní poznámka na okraj, abych uvedla také několik zajímavých nebo možná veselých příkladů, které nejsou tak úplně vážné. Prosím. Děkuji, ano, tyrolský zákon o učitelích tance a podobné věci, s tím se setkáváme často. Každý má takový svůj učitelský zákon. Ale nyní bychom pokročili k našemu slyšení. Já zde srdečně vítám pana Stephena Lose z Londýna a dávám mu nyní slovo pro jeho krátký příspěvek. Vážený pane předsedo, děkuji, jsem vděčen za tuto možnost oslovit váš výbor, pokud je o propojení mezi eh, osvědčenými legislativními postupy a cíly eh, Inteligentní čechy chytré regulace. Jestli konkrétní propojení mezi tím, jak se vytvářejí legislativní návrhy a inteligentní regulací, jednodušení, jednoduchosti, jasnosti, eh, přístupnosti, transparentnosti. Doufám, že mé vysvětlení to, jak jsou tyto cíle podpořeny tím, co my vnímáme jako osvědčené postupy v rámci vypracovávání legislativy v britském parlamentu, eh, že toto eh, pomůže vašemu výboru při zvážení toho, jak koncipovat a transponovat evropské právo. Eh, moje prezentace doprovází PowerPointová eh, prezentace, ale já z ní nebudu vycházet teda vlastně o doplnění mé prezentace, tak, to také o schrnutí hlavních bodů. Dostali jste můj příspěvek i písemně, ale budu soudně odklánět. Já eh, jsem vedoucím centralizované jednotky pro vypracování legislativních návrhů, kterou využívá celá britská vláda, všechny organizační složky, vždy pro eh, každé zasedání parlamentu, to znamená eh, zhruba po 12 měsíců. Eh, je obvyklé, že veškeré legislativní návrhy, které jsou ehm, ehm, zaslány do parlamentu v rámci jednoho tedy zasedání se stávají legislativou do konce, do konce daného um, období, to znamená konce toho jednoročního období. My vypracováváme veškeré návrhy zákonů, které jsou buďto zveřejňovány vládou pro předlegislativní um, přeskum, anebo které mm, s tímto přeskumem či bez něj eh, jsou eh, zasílány do parlamentu vládou jakožto součást jeho legislativního eh, programu pro daný parlamentní rok. Tato legislativa je vypracovávána Eh, na základě psaných, eh, písaných instrukcí od eh, příslušných ministerstev. Kromě toho je zde také sekundární legislativa, často vlastně jde o připomínkování návrhů právních nástrojů vypracovaných právníky v jednotlivých organizačních složkách vlády Někdy ovšem postupujeme stejně jako primární legislativy. Ehm, v každém případě my jsme příslušní pro veškerou sekundární legislativu, která nějak mění primární legislativu. Eh, často jde také o to, eh, že sekundární legislativou se transponuje evropská legislativa do britské. Eh, v Británii totiž je běžnější, aby se evropská legislativa transponovala sekundární legislativou než primární. To mezi naše, naše odpovědnosti také patří shodou okolností poradenství, zejména pokud jde o procesní záležitosti eh, související eh, s postupem návrhu zákona v parlamentu. My nesem odpovědnost za daný návrh zákona s tím, jak eh, postupuje do těch různých fází. A vypracováme také vládní pozměňovací návrhy, dokonce i nevládní pozměňovací návrhy, často musí být přeformulovány tak, aby odpovídaly těm vládním pozacím návrhům, tak, aby jak si byla zachována konzistentnost v celém návrhu. Také bych měl říci pár vět o těch instrukcích, které dostáváme, když vypracováme eh, znění legislativních návrhů, je odpovědností eh, příslušného ministerstva formulovat eh, širší politiku. Právníci daného ministerstva tedy provádí analýzu toho, jaké jsou z věcného hlediska potřebné změny legislativy, tak aby se provedla politika vlády. Eh, je axiomatické, že legislativa může dělat pouze jedinou věc, to znamená měnit zákon. A bylo by ne, velmi nepraktické ignorovat skutečnost, že právní změny obvykle mají za cíl určité praktické výsledky a změny, eh, kdy nejde tedy pouze o nějakou technickou eh, změnu právního textu. Legislativa je vlastně formou komunikace, takže my dostáváme, přijímáme návrhy, které třeba Eh, dále zrevidovat. Eh, někdy ovšem nám nepřijde návrh zákona od ministerstva, ale instrukce mají narrativní podobu. Eh, nejprve je popsán celkový cíl dané politiky, mm, ten praktický vlastně výsledek, který je kýžený pro danou, daný právní předpis a čeho tady má být v praxi dosaženo. A poté je uvedena právní analýza související se změnou zákona, kde je uvedeno, jak vypadá aktuální legislativní stav, co chybí, jaké jsou mezery, eh, proč je třeba něco do zákona doplnit, či naopak z něj eh, vyjmout, eh, aby byl naplněn daný cíl. A teprve poté instrukce popisuje detailní věcné změny, nikoli formulační změny, které přinesou kýženou změnu. Legislativa v zásadě tedy je formou komunikace mezi Eh, zákonodárcem a eh, celou řadou eh, cílových skupin. Proto efektivita a účinnost komunikace závisí na tom, jak komunikujeme s každou z těch cílových skupin. Na jedné straně je vlastně konečným příjemcem veškeré legislativy, nebo jsou konečným příjemcem soudy. Eh, které provádí definitivní interpretaci. Na druhé straně eh, legislativa bude nekvalitní, pokud eh, bude netransparentní a ne, nepřístupná pro její uživatele. Proto je třeba byla jasná a jednoduchá. Čili kromě toho, aby legislativa byla jasná, soudu musí být také jasná eh, veřejnosti a dalším orgánům, které ji provádějí, eh, regulativním orgánům a jiným státním orgánům, eh, které jsou odpovědnost za její provádění a také zákonodárcům, kteří ji musí schválit. Pokud je o evropskou legislativu, samozřejmě otázka cílové skupiny je ještě složitější. Členské státy mohou být primární cílovou skupinou, zejména pokud je o směrnice. Ve všech případech různé cílové skupiny budou zahrnovat ty, jejich škápání věci vychází z jiných předpokladů, které jsou dány národní situaci. E, také jde samozřejmě o různé jazykové verze. Ale tato různorodost možná jenom posiluje e, užitečnost e, procesu, který rozlišuje mezi věcnou stránkou a formulační stránkou věci. Eh, různé cílové skupiny, tedy pro daný právní předpis, mají různé potřeby a dokonce i v rámci každé cílové skupiny se mu potřeby lišit. Někteří třeba eh, potřebují rozumět právnímu předpisu tak, aby měli představu o tom, jak se připravit na změnu eh, režimu změnu fungování do budoucna. Ti tedy potřebují obecnější pochopení cílů a ustanovení daného předpisu. Jiní naopak se potřebují zorientovat v daném právním předpisu kvůli konkrétnímu případu. Eh, v podstatě jde o obdobu matematického vzorečku. Eh, je třeba eh, konkrétní okolnosti určitého případu navázat na ten právní předpis tak, aby bylo možné stanovit, jaké jsou právní důsledky v daném případě. Někteří si přejí vědět, jakým způsobem se zákon mění, jiní naopak o tom chtějí vědět, až když změna byla přijata. Ehm, také často cílové skupiny chtějí vědět, eh, do jaké míry budou mít nad věcí pravomoc eh, soudy, do jaké míry to bude otázka výkladu soudem. Čili u nás v Británii eh, se k tomu stavíme takto. Naším základním předpokladem je, že struktura a textace legislativy jsou vnímány odděleně od věcného záměru. Myšlenky mohou být vyjádřeny jedině slovy, ale slova Eh, použitá pro vyjádření myšlenky, nejsou vždy eh, ta, která ji nejúspěšněji předávají. Eh, proto je často potřeba věci, a formulaci, textaci vyjasnit. Takže provádíme určitý test srozumitelnosti, konkrétní textace myšlenek, které je třeba formulovat do zákona s tím, že jsme experti spíš na legislativní tvorbu než na konkrétní věcné oblasti. A je třeba se na návrh právního předpisu dívat z hlediska všech eh, cílových eh, skupin, které s ním budou pracovat. Eh, tvůrce právního předpisu často také musí sledovat, do jaké míry má být ten předpis detailní, kolik má být ponecháno později na určení soudem či jiným orgánem Tady jde o otázku přístupnosti a transparentnosti. Tady, tady tvůrce předpisu má určitou míru, eh, určit, určitá míra ponechané na vlastním uvážení a to se týká také tedy uvážení potom a zvážení věci soudem. Eh, ten proces eh, a ty, ta, ty různé faktory, které se zohledňují, jsem tady neuváděl nutně chronologicky. Je třeba samozřejmě ten test proskoušet, přeskoumat z různých úhlů pohledu, než je přijímán a ehm, Samozřejmě politici potřebují určitý časový prostor, protože ne vždy eh, ten návrh právního předpisu je vlastně nejjasnější formulací myšlenkou, která stává na počátku celého procesu. Když konkrétní textace může eh, ovlivnit eh, ten proces nebo alespoň tu právní analýzu, ještě jednou bych rád zopakoval, že tedy cílem je jenom převést to, ten, ten kýžený obsah do podoby právního předpisu, čili na počátku je ta jasná koncepční politická představa. Eh, snažíme se posílit, eh, posilovat konsistentnost eh, v celém tom procesu. Nejdůležitější je konsistentnost metodiky, možná i důležitější než konsistentnost nakládání s termíny, se slovy, i když samozřejmě tato věc je důležitá. A Předpokládám, že eh, britská zkušenost je v mnoha ohledech odlišná od eh, tvorby evropské legislativy eh, na úrovni EU. Nicméně naše zkušenost je také relevantní, zejména v souvislosti s transpozicí předpisu EU. E revidované britské pokyny určené ministerstvem zveřejněné eh, v Dubnu a také společná dánsko-britská zpráva doporučí totiž doslovné přejímání znění eh, z evropských předpisů, eh, protože tím se jednak omezuje tzv. gold plating a jednak se také snižuje pravděpodobnost soudních sporů kvůli nejasnému znění. Tady z britského pohledu přináší stále větší výhody to, že se nám, to, když se nám daří zdokonalit eh, tvorbu právních předpisů v Británii, ve Spojeném království. Eh, domníváme se, že eh, agenda chytré regulace v EU by, že té by také prospěla konsistentní metodika a rozlišování mezi věcnou stránkou věci a tou právní textací, tak jako to uplatňujeme my. Děkuji za pozornost. Děkuji vám moc krát. Potom to prodiskutujeme ještě společně s ostatními eh, stanovisky. Nyní dávám slovo panu Miskěvečovi, který je legislátorem z Polska. Prosím, máte slovo. Thank you, Chairman. Uh, I Děkuji, pane předsedo. Jsem poctěn, že vás dnes mohu seznámit eh, se změnami, ke kterým nedávno došlo eh, u legislativního procesu v Polské republice. Byl jsem pozván eh, dnes jakožto zástupce Agněšky Kotovič, která má zkušenosti s textací návrhu mm, legislativy v Polsku. Eh, paní Agněška jsem velmi chtěla přijet, ale bohužel se jí to dnes nepodařilo. Doufám, že se mi podaří splnit vaše očekávání a že informace, které za dnes přenesu, budou pro vás užitečné. Jak jste si jistě všimli, eh, v angličtině nejsem úplně doma, takže dovolte, abych svoji prezentaci přenesl ve své mateřštině. myslím si, že se budu tak eh, schopen daleko přesněji vyjadřovat. Eh, nicméně eh, text prezentace jsem vám dal dispozici také v angličtině. Od okresu přeměn w Rzeczypospolitej Polskiej proces tworzenia prawa ulega od doby transformace v Polsku legislativní proces proběhl mnoha systémovými změnami, takže eh, nyní legislativní tvorba eh, probíhá mnohem hladčeji. Co je klíčové, je, že od vstupu v platnost nové polské ústavy v roce 1997 a od přistoupení Polska k EU v roce 2004 tedy došlo k určitým zásadním změnám. Jsme si vědomi nutnosti sladit a harmonizovat eh, legislativní proces zejména na vládní úrovni, také se snažíme zlepšit tu efektivnost a proto byla podniknuta celá řada kroků, se kterými vás dnes chci seznámit. Mezi tyto kroky patří mimo jiné Mezitím byl ukončen určitý postup. V roce 2000 bylo eh, založeno středisko legislativních eh, prací vlády. A jde o to, že je takto zaručena koherence legislativních eh, postupů a spolupráce s vládou. V roce 2009 byl zaveden postup vypracování eh, zákonných textů, tedy to je určitý základ pro eh, zákonné texty. V roce 2009 eh, rovněž bylo založeno vládní středisko legislativy, které je odpovědné za přípravu textů zákonů a za předkládání návrhů. Nejdříve bych krátce se zmínil o eh, legislativních zdrojích a o tomto systému. systému, který u nás v Polsku platí. Eh, jedním z nejdůležitějších řešení eh, je zavedeno po roce 97 dle ústavy z roku 97 Eh, a eh, je, vychází se z univerzálně závazného práva. Eh, vychází se z ústavy ústava a ratifikace mezinárodních smluv, dále deklarace a navíc k tomu ještě přicházejí také Eh, lokální zákonné texty, které platí v příslušných eh, místech. Toto jsou zákonné akty, které jsou základem eh, obecného platného práva. Krátce bych se zmínil o vládním středisku pro zákonodárnou činnost RCL. Toto středisko bylo založeno v lednu 2000 je to středisko, které podléhá eh, předsedovi vlády a zajišťuje to, aby polské právo bylo koherentní a aby legislativní proces fungoval eh, dle toho. Dále Rada ministrů a ostatních správních eh, středisek eh, jsou zde propojeny. Eh, další činností eh, je příprava legislativních posudků k návrhům zákona a také zveřejňování v polském věstníku. Do 31.12.2009 se středisko zabývalo eh, především vypracováním stanovisek k eh, návrhům zákonů. Eh, tato stanoviska byla vypracovávána příslušnými odbornými ministry. Nový model vypracování zákonných textů platí od 1. dubna 2009 a funguje následovně. Úkol je stanoven předsedou vlády a je předáván středisku. Tento úkol tedy spočívá v tom, že se připravují zásadní změny, kdy vládní legislativní proces má být zlepšen a také kvalita zákona samotného má být zlepšena. Výsledkem těchto prací jsou následující změny. Sice byl zaveden systém pro přípravu textů zákonů, to jsou takzvané Eh, základy eh, pro legislativní eh, činnost a pokud se jedná o přípravu nových textů, zákonů, pak musí Rada ministrů rozhodnout na politické úrovni a nasměrovat tak legislativní činnost. Dále byly zavedeny zásady pro přípravu legislativních eh, textů. Nyní se tady nacházíme v určité přechodné fázi, kdy fungují oba postupy paralelně, eh, tedy ten dosavadní eh, systém i nový systém. A vzhledem k omezenému času jsem oba postupy schrnul do přílohy, kde naleznete schéma Eh, schéma pak také ještě ukážu na závěr této přednášky. Postup s pracování legislativních zákonů vychází ze zásad, které byly stanoveny. Toto je součástí reformy a tento postup bych také ještě vysvětlil. Postupuje se tedy následovně. Příslušný ministr eh, daného tématu tedy stanoví eh, tento základ, eh, který je prodiskutován na úrovni eh, ministerstva a dalších ministerstev. Dále je to také schváleno na úrovni předsedy eh, vlády. Vypracuje se základ textu eh, legislativního návrhu. Tento návrh je předán ministerstvu zahraničí, kde se ověřuje, zda je tento návrh Eh, také kompatibilní s evropským právem. Dále je text vrácen předsednictví vlády poté, co je eh, prošetřen na úrovni zahraničního výboru a eh, také výboru pro evropské otázky. Legislativní středisko tedy se nezúčastňuje práce těchto evropských Eh, výborů, ale středisko se zabývá implementací. A to v jednotlivých eh, etapách a práce na národním návrhu. Monitorování eh, kompatibility evropského a polského práva vede k tomu, že je například nutné také ověřit, na jaké úrovni má být daný zákonný eh, návrh, který má implementovat eh, evropský zákon. Dále se v příslušném eh, systému třeba také nalezne daný národní zákon. A pracuje se na ústavní úrovni. Nezbytnost eh, zavádět eh, nová nařízení a nové předpisy dle evropského práva je otázka, kterou zpracovává příslušný eh, výbor. Pokud některé body nejsou přijaty, na úrovni ministerstva zahraničí a pak eh, tento eh, text, tento dokument nemůže být eh, dán dál do výboru parlamentu. Již jsem hovořil o tom, že nový systém legislativní práce vychází z té povinnosti, že eh, Národní legislativní středisko vypracovává vládní návrhy na základě předem stanovených eh, předpokladů a zásad. Eh, jedná se o dokumenty, které jsou eh, připraveny obecným jazykem, nikoliv právním a popisují eh, předmět jako takový. Tyto texty se týkají například současného stavu sociálních vztahů anebo právní status daného sektoru, kde má tento zákon platit. Nezbytnost a cíl návrhu zákona, jakož i alternativní možnosti a prostředky jsou rovněž prověřovány. Ty jednotky, které jsou dotčeny návrhem zákona a také finanční dopady po přijetí návrhu, a zdroje pro krytí nákladů rovněž také řešení, která jsou nezbytná pro přípravu textu i odůvodnění jsou dalšími kroky. Hlavní výhody nového modelu vládních postupů jsou následující. Každý text je zpracováván a připravován specializovanou eh, jednotkou, což je výhodné z hlediska eh, legislativně technického. Eh, je nutné také zajistit konzistentnost daného návrhu. Máme dvoufázovou metodu pro zavádění platnosti textu a určitou roli přitom hraje na té první úrovni to, že cíle zákonného textu jsou nejdříve popsány a teprve poté eh, se tím zabývá eh, vlastně tvůrce textu. Jehož úkolem je připravit text zákona, který je v souladu s kvalitou legislativní činnosti a v souladu s koncepcí. Dále je zde otázka transparentnosti. Transparentnost je zajištěna Také tak, že návrh textu je konzultován se sociálními partnery, také získáváme moderní nástroje legislativního plánování. Závěrem bych se krátce chtěl ještě zmínit o směrnicích eh, v souvislosti se zásadami legislativní činnosti. Každý legislativní akt je jiný a některá legislativní rozhodnutí Eh, také obsahují opakování anebo jsou eh, typická. Zde eh, existují určité instrukce v těch hlavních pokynech, které jsou závazné pro legislativního tvůrce a tato sbírka pokynů to jsou zásady legislativní techniky. Tyto zásady platí pro tvůrce legislativních textů a musí splňovat dva cíle. Eh, legislativní tvůrce je takto podporován, má k dispozici eh, strukturované indikátory, eh, které popisují, jak se eh, připravuje legislativní text určitého směru. A druhý jeho úkol je eh, zjistit metody a se jednotit metody přípravy legislativních eh, aktů tak je možné zlepšit konzistentnost, tak aby i jejich interpretace byla eh, jednotná. Eh, zde se jedná o texty, eh, které nejsou v jednotlivých paragrafech, ale jsou to věcné záměry. V Polsku tyto techniky jsou právně závazné, to znamená, že je nezbytné tyto zásady používat ve všech legislativních činnostech. V tomto vládním středisku se eh, pracuje na zlepšování legislativních technik, které zohledňují také změny legislativního procesu. Určitým předmětem je také například zavádění Eh, principů eh, při zohlednění praxe i teorie, tedy tak, eh, aby celá pracovní činnost byla jednotná a celková národní legislativa byla také jednotná. Doufám, že podklady, které jsem vám připravil, vám umožní seznámit se s naší činností eh, v legislativní eh, oblasti. Pokud budete mít otázky, rád vám je zodpovím. Děkuji vám. Ano, otázky budou poté. A dalším řečníkem je Claudio Radeli, profesor z Univerzity v Exeteru. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát za tuto příležitost oslovit váš výbor. Myslím, že tady je jedno společné téma ve zprávách, kterými se nezabýváme, to znamená zpráva pana Karima, zpráva paní Lichtenbergerové a také vlastně zpráva paní Nýblerové. A totiž je to téma integrovaného regulativního řízení, tedy představa, kdy eh, kvalitu regulace, kvalitu legislativy eh, sledujeme Eh, napříč různými fázemi koncepční tvorby a tvorby legislativy. A to je velice důležitá koncepce ve všech třech zprávách. Myslím si, že je to opravdu ten hlavní bod, protože eh, ve svých eh, diskusích a, v politice jsme zatím byli jaksi posednutí dokonalým návrhem předpisu ex ante, eh, tedy dokonalým vyhodnocováním dopadů, hospodářskou analýzou eh, regulativních návrhů. A mnohem méně jsme diskutovali o tom, eh, jak zaručit dobrou responsivnost, tedy odezvu legislativy, jakmile je přijata, a také jak řešit prosazování této legislativy v praxi. Já si myslím, že v těchto dvou oblastech jsme se ještě nenaučili dostatečné regulativní pokoře. Měli bychom eh, si uvědomit, že naše možnosti ex, ex ante jsou omezené, vycházíme z neúplných informací a zprávy, které dnes projednáváme, eh, skutečně také popisují, eh, poku, popisují ty studie hodnocení dopadu jako začátek celého procesu. Eh, jsme si vědomi toho, že jde o velice komplexní, složitou agendu a první věcí asi je eh, to, že odpovědnost dílejí instituce a členské státy. Nicméně eh, část této agendy zjevně přísluší evropským institucím. Eh, integrované regulativní řízení nastoje otázky jako eh, rozdělování zdrojů eh, lidských či rozpočtových na monitorování kvality regulace v různých fázích koncepčního procesu. Máme-li 100, dáme 80 na studie dopadu a pouze 20 na monitoring a hodnocení. A jaké propojení mezi hodnocením ex ante a ex post a jaká Eh, jak, jaký také by měl, měl být rozsah eh, monitorování implementace, jakmile jednou předpis přijat. V rámci příprav na toto slyšení jsem se pokusil srovnat si eh, studie hodnocení dopadu komise a obsah vyhodnocení politik ex post, čili srovnával jsem tyto dva dokumenty s tím, že Eh, zpráva poskytuje definici hlavních eh, problémů a hospodářskou analýzu přínosů a nákladů a snažil jsem se nalézt nějaký dokument eh, hodnocení ex post víceméně stejnou strukturou, tak abychom Eh, viděli, jak se eh, posunula ta témata eh, od fáze ex ante do fáze ex post, jakmile tedy se ten předpis zavede. Zda například zainteresované strany a subjekty vnímají nyní ten problém odlišně, nebo zda se ty problémy, které upozorňují, nějak změnily. A také je dobré si ověřovat původní hodnocení ex ante podle údajů získaných ex post. To je opravdu důležité proto, pokud chceme nějak pokročit um, směrem k integrovanému regulativnímu řízení. Nicméně takovéto propojení, takovou tu korespondenci mezi těmi dvěma typy dokumentů jsem nenalezl. A to proto, že eh, ty různé eh, testy prováděné Evropskou komisí a hodnocení ex post eh, existují, ale jsou mnohem širší než jaká jsou pravidla pro hodnocení ex ante. Čili není tady žádná jasná korespondence mezi Eh, hodnoceními a studiemi dopadů eh, ve fázi ex ante a ve fázi ex post. Že pokud takové dokumenty oba existují, jsou často nesrovnatelné, jsou měřitelné. Eh, ve zprávě Nibler je to bod 25, kde zpráva říká, že bychom měli být schopni pro dané nařízení, danou regulaci, být schopni vyprodukovat dva dokumenty s obdobnou strukturou, pokud je o tedy o stejné hodnocení dopadů předem a poté vyhodnocení, vyhodnocení eh, ex post. Oba, obě tato hodnocení tedy by měla mít eh, odpovídající, srovnatelnou, tedy navzájem si odpovídající strukturu. A samozřejmě problémem je i časový rámec, protože je zde čas na implementaci, na transpozici, na provedení, provedení hodnotící studie, to bývá cirka 12 měsíců, ale zdá se, že jsme se nějak, eh, že se nějak eh, nepřibližujeme integrovanému regulativnímu řízení, pokud tam necháme celá ta, eh, celá ta, celé té roky uplynout po té, co ten předpis byl přijat. To neumožňuje potom regulátorovi reagovat a případně ta pravidla přizpůsobit. Jednou z výzev, čili takový je můj pocit nyní, že je tady nerovnováha mezi fázi ex ante a ex post. A pokud se eh, zaměříme na výzvy v oblasti integrovaného regulativního řízení, eh, tady opět zpráva paní Nýblerové eh, velice jasně hovoří o otázce důvěryhodnosti a říká, že vlastně hlavní výzvou té, této reformy je důvěryhodnost. Já s tím určitě souhlasím ale jsou zde různé, různé rozměry důvěryhodnosti a kredibility. Eh, například je, zde eh, rada či komise pro hodnocení dopadu, Impact Assessment Board, to je jeden z rozměrů důvěryhodnosti a myslím si, že eh, kredibilita takovýchto orgánů může být diskutována jednak z hlediska jejich sestavení struktury, Například se můžeme bavit, bavit o nezávislé eh, řídící raně Evropské centrální banky a podobně. Eh, jde tedy o to, zda tyto orgány jsou nezávislé či nikoli. A myslím si, že tady je klíčová otázka, zda vůbec nějaká takováto rada pro hodnocení dopadu, Impact Assessment Board, eh, mění situaci. Zprávy EUD například hovoří o tom, že existuje de facto nezávislost této rady a že skutečně to situaci mění, že tedy tato rada svým způsobem ovlivňuje činnost jednotlivých DG na komisi. Eh, ta rada tedy je de facto nezávislá a otázka pro EIB, u EIB by měla být taková, zda tady nedochází eh, k, systematick, k systémovému, systematickému určitému eh, pokřivení. Eh, tímto eh, systematickým pokřivení myslím to, že určitý orgán se vždy zaměřuje pouze na jeden aspekt a nikoli jiný, například na náklady spojené s regulací, nikoli na její přínosy. A vše nasvědčuje tomu, že EIB e byla schopna řešit otázky sociálních, do, hodnocení sociálních dopadů, redistribuce hospodářských nákladů také vidíme, že kvalita EIA, eh, e tedy hodnocení dopadů ze strany komise, eh, se zlepšuje, svědčí o tom eh, již vydané zveřejněné studie. To je tedy určitě příznivé zjištění v souvislosti také s tou radou pro hodnocení dopadů. A myslím si, že do budoucna bychom měli podpořit pluralistické hodnocení to znamená, eh, e, dokumenty EIA komise by měly, mít, eh, by měly pocházet z různých zdrojů, samozřejmě z EIB, ale také z nezávislých think tanků, z nevládních organizací, eh, z vysokých škol a podobně. Je důležité, že máme k dispozici velké objemy údajů a při úplné transparentnosti, aby tady to bylo více zdrojové. Dále jde o důvěryhodnost v rámci EP s dedikovanou vyčleněnou strukturou pro hodnocení dopadů také v Evropském parlamentu. To je velice, eh, velice ambiciozní požadavek vznesený eh, ve zprávě paní Niblerové. Já osobně si myslím, že to je skvělý nápad, jsem jim nadšen, ale eh, je to skutečně ambiciozní požadavek, protože nevíme o Eh, žádných parlamentech eh, v Evropě, které by prováděly takto zásadní hodnocení dopadů. Čili byl by to vlastně první příklad eh, nejenom v Evropě, ale vůbec ve světě, kdyby se zavedla a fungovala by takováto struktura. E, dívám se na e, autory těch zpráv, o kterých hovořím, a řekl bych, že e, s, s, s poslanci míváme také určitý kulturní problém. Já velice často vystupuji před poslanci parlamentu a je třeba jak si změnit kulturu v tom smyslu, že europoslanci či poslanci obecně často Eh, obvykle tady jsou proti návrhu směrnice, nelíbí se jim ten legis, návrh legislativního předpisu a nelíbí se jim ani argumentace a odůvodnění, protože znají jiná lepší fakta. Eh, eh, v takovém případě by tedy ta interní struktura Evropského parlamentu měla výjít ze znalosti svých poslanců. Eh, dále důvěryhodnost eh, v dalším eh, rozměru je třeba věnovat stejnou pozornost přínosům, stejně jako nákladům regulace a to se mi zdá, že v těch zprávách není dostatečně jasně řečeno. A protože pokud se vyhýbáme nákladům tam, kde přínosy regulace jsou vyšší než náklady, tak se nevedeme zrovna nejlépe. Musíme jít za hesla jako méně regulace je vždy ta nejlepší regulace, protože e, to je heslo, které hovoří pouze o kvantitě a ne o kvalitě regulace. Evropa dneška je na 20. století, musí řešit klimatické výzvy a trvalou udržitelnost e, velmi seriózně, e, zapracovat to do své agendy, regulativní reformy a musí spravedlivě zacházet jak s otázkou nákladů, tak se stranou přínosu regulace pokud vyhodnocujeme i nepřímé náklady a doprovodné náklady, měli bychom stejně postovat i na straně přínosu a hovořit i o třeba nečekaných přínosech nové regulace. Dále konzultace rovněž by měla být spravedlivá. Já myslím, že bychom měli eh, finančně podporovat eh, organizace občanské společnosti také měly dostatečné zdroje pro provádění hospodářské analýzy, která by mohla být zohledněna v hodnocení dopadů. Eh, musíme se také Musíme také spolupracovat i s radikálními, například eh, eh, ekologickými eh, nevládními organizacemi, které pokud tady budou mít dobře podložené studie, i ty musí být zapracovány do hodnocení dopadů. A myslím si, že jde vždy tedy o ten princip nákladů a přínosů, kterým by se měla řídit regulativní činnost. V Evropě často říkáme, že analýza nákladů a přínosů je pouze jedním z mnoha kritérií a technicky vzato je to pravda, ale politicky vzato si myslím, že pokud se trváme v rámci analýzy nákladů a přínosů, tak potom vlastně nutíme eh, regulatora eh, přidržet se pouze jediného kritéria. Eh, v opačném případě si může vybrat, které kritérium zvolí. Příště to bude třeba princip předběžné opatrnosti nebo nákladové efektivity nebo, nebo prostě jiné, jiné kritérium Eh, v případě analýzy nákladů a přínosů eh, můžeme ošetřit všechno, na čem nám záleží, jako je trvá udržitelnost, eh, lidská důstojnost, analýza distribuční. Jedna, jeden z nových předpisů v americké vládě se ubírá právě směrem lidské důstojnosti a distribuční analýzy. Takže myslím si, že bychom se měli držet právě analýzy nákladů a přínosů, než abychom ji nějak upostraňovali. Mám ještě minutku, pane předsedo. Ano, děkuji. Abych ještě uzavřel ohledně důvěryhodnosti, kredibility. Evropský parlament eh, mnohokrát trval na úplné nezávislosti těch hodnocení dopadů. Eh, opět nemá smysl, pokud eh, se regulátor může vybrat z různých kritérií, pak nejde o skutečnou nezávislost. Ale také jde o to, že hodnocení dopadů jsou vždy dvojí povahy. Jednak jde o odborný technický dokument, ale zároveň je to dokument, se kterým bude Eh, pracovat zákonodárce či regulátor, ehm, čili nikdy nepůjde o úplnou nezávislost, ale opět tu důvěrhodnost je možné eh, zaručit, pokud, ehm, pokud omezíme počet kritérií, s nimiž se bude pracovat. A tady možná ještě slovo na závěr. Eh, ten uh, eh, důraz skladaný na administrativní zátěž pro malé středně velké podniky je trochu zavádějící. Eh, nepřinese to zlepšení regulativní část, uh, činnosti. Neexistuje žádná ekonomická analýza, která by sočila ve prospěch zohlednění pouze, pouze nákladů pro malé středně velké podniky. Uh, podle prognóz, uh, pokud poklesne administrativní zátěž 25 vzroste HDP o 1 Ovšem je tady eh, celá řada, eh, celá řada jak se eh, ví výhrad a víme, jak standardní modely hospodářského vyhodnocování, totiž které jsou základem hospodářské analýzy, se týkají právě hodnocení dopadů. A my se tady vracíme ke starému zvyku disintegrovaných matic pro, pro různé typy hodnocení, Eh, logika eh, měření, eh, snižování administrativní zátěže je vlastně jakousi mikroskopickou analýzou, která je v rozporu s makroekonomickou logikou hodnocení dopadu. A proto, aby, abychom vytvářeli inteligentní Eh, regulaci, musíme si říci, že náklad jednoho eura je nákladem jednoho eura bez ohledu na to, odkud jde a dokonce i pro regulované subjekty je často obtížné eh, rozlišovat mezi náklady na plnění předpisů a administrativní zátěží. Eh, na čem záleží je, je celková administrativní zátěž, ať již její příčinou je, jsou byrokratické předpisy či něco jiného. Takže tolik tady ode mne. Chci ještě říci, že v Exetru nyní pracujeme na velkém projektu, jmenuje se to analýza učení v regulativní oblasti a velice rádi se o její výsledky podělíme s členy výboru či případně jinými zájemci. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A poslední odborník, odbornice, která vystoupí, je paní Helen Santaky z Ústavu pro právní studia v Londýně. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice ráda, že zde mohu při- promluvit o důležitém tématu a tím je legislativa. Velmi kvalitní legislativa. Krátce vám to vysvětlím. Jde mi o problematiku inteligentní regulace, inteligentní legislativy a ráda bych vám eh, představila, jak efektivní a účinný je daný přístup. Celý vývoj začal dělením komise z října 2010 na téma inteligentní regulace. A to je onen krok, onen přechod z eh, kroku Better Legislation na Smart Regulation. Myslím si, že to byl skutečně eh, revoluční krok. Naše tém, eh, centrum zkoumalo kvalitu evropské legislativy, legislativy Commonwealthu a legislativy z celosvětového pohledu. Tři pravidla agendy eh, inteligentní regulace jsou skutečně revoluční a ukazují nám správnou cestu do budoucna. Redigování legislativy je součástí legislativního procesu, to prohlásila komise. A tím konečně eh, byl nastolen pohled, že eh, redakční úpravy legislativy jsou součástí legislativního procesu a evropská legislativa je záležitostí rozdělenou mezi orgány EU a členskými státy. To je nutné pochopit. Ať už je legislativa EU dobrá jakkoliv, lze jejich cílů dosáhnout pouze tehdy, pokud bude stejně kvalitně implementována a transponována na národní úrovni. A bohužel, a to asi se mnou budete souhlasit, tak eh, kvalita eh, legislativy je nedostatečná jak té fázi produkce, tak ve fázi realizace. A agenda pro toto téma hovoří o nutnosti zjednodušení. Podívejme se na to podrobněji. Co jsou základní body? Na co se e, musí inteligentní regulace zaměřit? Vidíte zde výčet pěti hlavních bodů, ze nichž musíme vyjít. Za prvé je to zjednodušení práva Evropské unie. Návrh zní učinit tak prostřednictvím zredukování administrativní zátěže a zde máme ten cíl 25%, snížení o 25% do roku 2012 a bylo by vhodné tento původní cíl ještě více překročit. Druhý cíl se týká evaluace účinnosti legislativy a také přeskumy ex ante, například v oblasti životního prostředí nebo jiných klíčových oblastech obecné strategické hodnocení politik. Nebudeme tedy pohlížet eh, pouze na jednotlivé legislativní nástroje, ale budeme hledět na daný, danou politiku jako celek a na to, jak byla skutečně zrealizována. Za třetí, výběr nejlepší možné legislativy, a to prostřednictvím analýzy dopadů. Cíl číslo čtyři je zlepšování eh, implementace. Znáte například systém Solvit? To je možnost, jak vnitrostátní orgány mohou přistupovat přímo k občanům a informovat ho o evropských tématech. A potom také legislativa v oblasti EU pilot, což je velice dobrá věc, která ale ještě není dostatečně účinná. A poslední bod je zjednodušení právního jazyka, konsolidace a celkové zjednodušení. A dosažení těchto cílů by skutečně výrazně zlepšilo vnitrostátní implementaci legislativy EU. Když oddělíme cíle od prostředků, tak si musíme položit otázku, zda cíle můžeme zrealizovat pouze, když se zaměříme na prostředky. A zde bohužel musím odpovědět ne. Není možné dosáhnout zjednodušení pouze tím, že si vytyčíme jako úkol snížit administrativní náklady, protože to je pouze jeden střípek v mozaice. Jak to tedy vypadá s, s jednoduchým politickým rozhodování, anebo jednoduchými pravidly, které nejsou přímo legislativního rázu, a nebo využívání z rozumitelného právního jazyka, anebo jasných eh, opatření pro implementaci na vnitrostátní úrovni. A jde mi také o to, aby opatření byla jasná, jednoduchá a srozumitelná a v souladu s legislativním procesem. Domnívám se, že roztříštěný pohled na zjednodušování by daný pojem vyprázdnil. Podívejme se na přeskum účinnosti a efektivity ex ante. Musíme si uvědomit, co chápeme pod těmito pojmy. Jaká evropská legislativa je účinná, jaká kritéria slouží k tomu, abychom efektivitu zhodnotili a jaká specifická kritéria hodláme aplikovat na eh, jednotlivé právní nástroje, které vzejdou z tohoto parlamentu. Je to součástí zdůvodňování legislativy nebo ne? Potřebujeme tedy stanovit kritéria tak, abychom mohli vůbec provádět přeskum legislativy ex ante i ex post. A jak zacházet s neúčinností, kdy je legislativa neúčinná a pokud to zjistíme, co potom uděláme? Necháme to být a budeme doufat, že se to vyřeší na vnitrostátní úrovni, nebo to celé vezmeme zpět a přepracujeme a kdo to potom přepracuje? A nebo jak e, můžou členské státy při implementaci přispět ke zvýšení efektivity? Je možné odstranit určité nedostatky, které existují na evropské úrovni, anebo znamená, implementace pouhou maximalizaci chyb, eh, které se budou opakovat na té vnitrostátní úrovni, anebo možná i násobit. A co efektivita nákladů? Co to přesně znamená? A zohledněme také sociální dopady. Je možné zapojit do celého procesu i neprávníky, aby určili dopad například na životní prostředí, hospodářství, nebo sociální vztahy v jednotlivých společenských skupinách? Ve skupinách jimž Evropský parlament slouží? A nebo zde máme otázku eh, zlepšení implementace. Projekty jako Solvit, EU Pilot jsou dobré iniciativy, ale chybí jim ten celostní pohled, kdy dostaneme jasné pokyny pro celostní implementaci, platí to jak pro staré, i pro nové členské státy. Pracovala jsem často v nových členských státech a oni říkali, dobrá, vy hovoříte o kvalitě legislativy, poskytujete nám zpětnou vazbu o tom, eh, co to je. A Nyní tady máme od roku 1999 jasný výrok na téma better regulation a teď je otázka, zda o to usilovat nebo ne. A musíme si uvědomit, jaké instrukce dáme novým členským státům. Pokud chtějí dosáhnout účinnosti a efektivity, tak je třeba jim říci, jak toho mohou dosáhnout. Takže potřebujeme jasné pokyny, jak definovat kvalitu legislativy. Musíme se podívat na cíle evropské legislativy a jejich realizaci je možné něco prosadit, je třeba zde přenos jedna ku jedné, mají zřízeny nějaké vnitrostátní kanceláře, jako je tomu například ve Spojeném království. Musíme si konečně přiznat, že e, tvorba právních předpisů není něco, co se naučíte jenom na právnické fakultě. Je to zkrátka povolání, profes, profese a my potřebujeme profesionály, kteří se budou cítit zodpovědní za kvalitu legislativy na evropské úrovni i na vnitrostátní úrovni. A jak to vypadá s přeskumem realizace? Když se podíváme na technickou kvalitu, eh, transpozice Zda je dosaženo očekávaných cílů. Jde o výběr eh, nejlepší možné legislativy. Musíme si položit otázku, zda to znamená také jasnou legislativu. Potřebujeme srozumitelný právní jazyk, e-access. Máme celou řadu zajímavých nástrojů. Jsou to nástroje pro dosažení cíle, který jsme ale nedostatečně definovali. Jak to vypadá například s diskusí o celostním přístupu k otázce efektivity v souvislosti se strategickou analýzou nařízení? Kvalita legislativy to je zcela nová oblast a my si nemůžeme dovolit nechat eh, celou tuto oblast roztříštěnou. Můžeme vytvořit nějakou hierarchii pro legis, tvorbu legislativu, snadný jazyk, snadný přístup k legislativě. Musíme si uvědomit, o jde, kdo je cílová skupina, jaký budeme oslovit a jakým způsobem. A nejde mi zde nyní o úřední jazyk Evropské unie, ale jde mi o ten jazykový rejstřík, který budeme volit pro formulování naší legislativy. A nebylo by možné zřídit nějaké ústřední redakční místo? A zde by pracovali náležitým způsobem vzdělaní tvůrci legislativy, kteří by pohlíželi na to, jak vypadá výsledný produkt. Musíme si také položit otázku, jak eh, vychovat vnitrostátní úrovni, eh, úředníky, aby se na tom podíleli. Možná řeknete, že kritika systému, kterou se přednáším, je dobrá nebo, nebo ne, ale měli bychom se podívat na to, jak zkvalitnit legislativu, jak tento cíl sledovat, anebo si říci, že je to vnitrostátní věc. Já se domnívám, že to vnitrostátní věc není a hierarchii cílů vidíte zde před sebou na daném obrázku. Je důležité, abychom dosáhli výsledků. Tvůrce legislativy může být efektivní pouze tehdy, když sformuluje takový text, který zohlední synergie s ostatními aktéry a bude docilovat přece vzatých cílů. Účinnost, genderová neutrálnost a další věci jsou skvělé, ale musíme skutečně zachovat ten cíl kvality. Zabýváme se tímto tématem nyní, protože jsme ho dlouho zanedbávali. Evropská unie má, začala pracovat na, řekněme, novém právním systému, nebo zavedla nový právní systém. A původní systém byl roztříštěný, protože bylo třeba položit teprve základy tohoto systému. Ale nejpozději od jednotného evropského aktu jsme dosílili konkurenceschopnosti v této oblasti a musíme pohlížet na to, že legislativa je nástroj sloužící našim občanům a je zde přímá vazba mezi demokracií, předností práva a právní jistotou a to můžeme dosáhnout pouze prostřednictvím kvalitní legislativy. Pokud eh, parlament eh, nedokáže hm, toto propojení náležitě zohlednit, tak bych si musela jako občanka evropské země, plátkyně daní, uvědomit tak, říci tak, kdo by se o to jiný měl postarat. Takže demokracie, právní stát a kvalita legislativy je něco, co je třeba uznat. A já vás jako členy tohoto výboru vyzývám, abyste se ujali vedoucí pozice při diskusi o kvalitní legislativě na úrovni EU i jednotlivých států. Děkuji. Děkuji vám. Takže nyní se Děkuji a nyní následuje další eh, kolo s eh, poznámkami. Děkuji vám. Děkuji především eh, za to, co bylo řečeno závěrem. Tato fakta jsou samozřejmě napínavá. Vidím zde <coughs> však jeden prvek, který je zohledněn málo posledních eh, třech eh, letech eh, však jej sledujeme často. A sice na základě potíže dosáhnout jednotného směru v, v radě se dostáváme k tomu, že jsou předkládány texty, které eh, v dohodovacím řízení eh, jsou eh, otázkou směru. I v parlamentu vznikají určité rozpory v přijatých textech, protože je zde mnoho různých názorů. Při eh, veškeré skvělosti eh, návrhu textu zde však máme problém ten, že při hledání kompromisu vznikají určité nejasnosti, které i z hlediska tradiční legislativy některých členských států eh, jsou eh, chápány určitým způsobem a v jiných eh, státech jsou chápány zcela jinak. Z toho vznikají potíže nejenom v implementaci, ale také v aplikaci práva to, co při návrhu vlastně získáme, je tak velmi často zase vytlačováno. A já se domnívám, že ten technický přístup je přeci jenom problematický, když vidíme, že v radě eh, existuje určitá snaha dosáhnout jednomyslnosti nebo téměř jednomyslnosti. Eh, jistě nám tento problém zůstane což je záležitost nikoliv vědecká, ale spíš záležitost praktických zkušeností, které známe také z federálních států, v některých spolkových zemích je nutné nalézt kompromisy velmi jemně vyvážené. A proto se chci zeptat, zda vidíte vůbec nějakou možnost stanovit určité opatření, určitý postup, který by zredukoval tento problém. Jistě se nám nepodaří eh, toto zcela zrušit, ale možná zredukovat. Já se domnívám, že to je jeden z hlavních eh, pramenů určitých eh, rozporuplných implementačních procesů. Děkuji. Paní Niebler. Äh, děkuji, pane předsedo, a děkuji srdečně všem přednášejícím. Eh, já jsem se domnívala, že jsme již na dobré cestě, ale když bych měla schrnout vše, co jste řekli dnes, tak vidím, že jsme vlastně na začátku vlastního zlepšování tohoto procesu v EU. Já jsem zde v parlamentu již 11 let, takže mě to trošku eh, frustruje, ale člověk se nesmí nechat demotivovat. Měla bych několik poznámek a dvě otázky obecně. A zde e, myslíme také zpět na debatu o MES právně. Takže generálně, jak bychom dokázali e, dosáhnout rovnováhy mezi svobodou poslance, také ohledně práce na návrzích komise, tedy svobody e, napsat určité návrhy a podívat se na to, nakolik je to v rozporu s eh, legislativními zásadami. Já jsem si všimla, že i v mém eh, zprávě eh, mnozí říkají, ano, impact assessment je v pořádku, ale na závěr přece jenom musíme rozhodnout a nemůžeme se nechat omezovat v těch legislativních rozhodovacích postupech. To, co řekla kolegyně Lichtenberg, Eh, tedy eh, vliv eh, rozporů nebo systémově imanentních rozporů v těch legislativních textech a zde nebudu hovořit tedy vůbec o politických rozporech. Toto dát dohromady vždy povede k vzniku určité konstrukce, která bude obtížná. Samozřejmě se musíme snažit vše optimalizovat, ale když se podíváme na směrnice a na jejich realizaci, tak vidíme určitý eh, prostor pro členské státy eh, pro eh, realizaci jednotlivých cílů. Já se domnívám, a to zcela jistě musíme ještě vysvětlit blíže, že ta realizace v členských státech může vést k velmi rozdílné aplikaci evropského práva. Možná, že pane předsedo, bychom se měli v tomto výboru na to soustředit. Děkuji za mnohé podněty a zde mám ještě poslední otázku. Když byste měli formulovat tři kroky anebo tři přání eh, toho, jak zlepšit legislativní postup, co byste nám v tomto výboru pro právní otázky eh, sdělili? Děkuji. Další otázky. Thank you. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jakožto nečlenka tohoto výboru eh, jsem velice ráda, že mi dáváte slovo a také musím říct, že bohužel jsem se musela účastnit eh, eh, další schůze delegace EU-USA. Jsem místo předsedkyně předsedala, proto jsem to nemohla být hned od začátku, ale slyšela jsem Poslední slova paní Xantaky přišla mi opravdu zajímavá, fascinující. Doufám, že se budu moci také ještě eh, se promluvit se eh, Stevenem Lozem eh, před koncem dnešního setkání. Působím v Evropském parlamentu již léta a pravidelně si stěžuji a vyjadřuji přání potom, aby existovala nějaká mm, zde parlamentní poradní rada já vycházím se své skromné zkušenosti z britské sněmovny Lordu, že mi přišlo zvláštní, že zde v Evropském parlamentu neexistuje eh, žádná, žádný mechanismus pro poskytování objektivního eh, právního poradenství pro eh, vypracování legislativy. A velice by mě zajímalo, jaká je situace v Polsku, takže doufám, že z tohoto slyšení budeme mít poté zápis. Samozřejmě eh, situace v oblasti legislativní tvorby na evropské úrovni eh, je ještě komplikovanější než na úrovni členských států kvůli různorodým národním tradicím, kvůli složitému jazykovému režimu, ale eh, říkala jsem si, zda by bylo možné eh, víc těch myšlenek, eh, praktických myšlenek, které jsme zde slyšeli. Já jsem tady slyšela pouze paní doktorku Xantaky, že bychom mohli mít nějaké eh, evropské centrum pro vypracování legislativních předpisů, tedy pro tu textaci. Já, no, které by tady poskytovalo poradenství v těchto věcech, já bych to vnímala jako něco velmi užitečného. A ona ta souvislost mezi kvalitou legislativy a právní jistotou eh, se týká vlastně i právního státu a, a lidských práv. To je to, co obvykle říkám ve výboru pro občanské svobody. A myslím si, že to je pravda. Eh, nám se tady v Evropském parlamentu líbí, ale konec konců jsme zvoleni o toho, abychom sloužili občanům a, a podnikům, které musí navzájem spolupracovat. A pokud nepřijímáme eh, eh, legislativu která, eh, a směrnice, které byly správně hlediska naprosto přesné a prosté jakékoliv nenoznačnosti, tak jim neděláme dobrou službu. Eh, zaznělo za to zajímavé téma eh, prostě přímého přebírání textace z evropských právních předpisů v rámci transpozice. Eh, vy s tím máte asi daleko větší zkušenosti a expertizu v této věci. Mně to připadá jako zajímavá, zajímavá myšlenka, zajímavý nápad. Pak už by neexistovaly žádné odchylky ve vnitrostátní legislativě. než jaké jsou Um, odchylky mezi jazykovými verzemi různých směrnic, to, to znamená nulové. Takže sama, samotnou mě tady mrzí, že jsem nemohla slyšet více z tohoto slyšení. Budu se eh, těšit na jeho transkripta. Děkuji, kolega Lechner. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se také chtěl zmínil jedné věci. Paní taky jsem mi hovořila ze srdce, skutečně z mnoha hledisek a e, zde navazuji na to, co říkala kolegyně Niemler. E, Evropský parlament není orgánem, není úřadem, se stává za jednotlivých e, poslanců a když v určité politické otázce je hodně názorů, tak je to většina ale ta většina eh, není ochotná třeba kvůli systematice nebo k lep, za účelem lepší formulace se podat. E, to jedno však závisle, závisí na druhém. E, nebylo by e, tedy vhodné to rozdělovat a pak je to obtížné vše formulovat, ale pro radu to platí také. V radě je tomu také tak, že nikdo tam, a to je strašné, není ochoten dívat se na celkovou systematiku, ale každý bojuje o své národní systémy tematiky a specifika a výsledkem je chaotická situace. Tím důležitější by bylo, aby předlohy, které jsou předkládány komisí, byly kvalitní. A pane předsedo, již před deseti lety jsme to říkali, eh, určitý controlling v komisi eh, nefunguje dostatečně. Já předpokládám a chápu to lidsky, že ta jednotlivá oddělení eh, si eh, nechtějí eh, příliš konzultovat, ale když je předložena předloha, pak by zde neměl vzniknout takový problém, že třeba směrnice o ochraně spotřebitelů eh, nebyla dostatečná. Byla ta předloha tak špatná, že bychom my měli mít možnost eh, to odmítnout a měli bychom říci, chceme předlohu, o které se parlamentně dá debatovat. Já nechci hovořit o detailech, ale prostě není možné, aby v parlamentu, kde jsou volení poslanci, eh, se dělal impact assessment, dokud nevíme, jaká je většina. Když se to odhlasuje, tak je to odhlasované, pak už se to nedá vrátit. Ale Nechci zase kritizovat eh, komisi. Komise nemá žádnou povinnost své eh, stanovisko odůvodnit. A zde mám na mysli třeba směrnici o eh, úvěrech pro nemovitosti. Zde komise ani nemusí říct, jaký je její cíl. Prostě se staví eh, takový administrativní text eh, z jednotlivých kousků, které tam jsou, prostě to sepíšou a parlament eh, o tom debatuje rada dělá mrtvého muže, tam jsem neslyšel žádnou námitku a pouze je řečeno, parlamente, udělej něco, a uvidíme, co z toho vyleze. Já se domnívám, že to, co řekla paní doktor Xantaky, by eh, mělo být eh, zajištěno alespoň k první předloze. Místo tedy posouzení dopadů eh, bychom my měli udělat studii o kvalitě legislativní předlohy. A víme, že mnohé by bylo nutné zlepšit. Ano, i v komisi je to velmi často výsledek kompromisu a ten kompromis je potom ještě zahuštěn u nás. Kolega Karim. thank... Vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát. Omlouvám se, já mám trošku problém, protože za 10 minut 5 musím nutně odejít, abych se účastnil jiné události, jiné akce. Eh, takže já doufám, že Eh, naše experti promenou, že hned po té, co na ní vystoupím, bohužel když vás budu muset opustit. Nejprve bych chtěl především poděkovat všem našim dnešním expertům. Mně toto slyšení přišlo nesmírně cené a myslím, že se mnou budou jistě souhlasit i mý kolegové, alespoň jsem to vyrozuměla z jejich slov do posud. Eh, prezentace doktorky Helen Xantaky, myslím, určitě eh, obsahovala přehled všech hlavních výzev, kterým čelíme. A samozřejmě naše potiše v tom, že se pohybujeme eh, ve, eh, v nadnárodním celku a snažíme se vypracovávat předpisy, které dosáhnou určitého cíle ve všech eh, složkách tohoto suprastátního celku. To je naše největší výzva. A my se tedy musíme snažit vypracovávat legislativu, samozřejmě na základě všech technologických eh, výdobytků, kterými nyní disponujeme, protože dochází k, k posunu eh, v technologiích internetu a tak dále. Eh, takže často vlastně, i když pracujeme velmi rychle, naše návrhy přicházejí pozdě. V každém případě chci všem poděkovat a mám jednu jedinou otázku na Sera, Stevena a předem se a na pana Artura Meškeviče. Omlouvám se, že tady položím dotaz a odejdu, až bych, bych vyslechl odpověď, ale zeptám se poté kolegu. Ale obzvláště tady zajímá ta uh, otázka toho, že chybí jednotnost v provádění eh, ve členských státech, protože pokud máme nějaký raison d'être, tak eh, je to to, že se snažíme dosáhnout jednotného účinku našich směrnic a prostě jiných i jiných legislativních předpisů, které vytváříme. A otázkou, kterou bych vám rád jakožto expertům položil oběma, je do jaké míry eh, tato nejednotnost eh, podle vás eh, souvisí s tou otevřenou či širokou základnou naší legislativní tvorby. Čili jde vůbec o povahu naší legislativní práce, také práce komise, protože často ty připomínky, které dostáváme, jsou vlastně výsledkem vyjednávání jeho konečné fázi. A to znamená, že často máme mnoho vlastně eh, prohlášení s otevřeným koncem, kdy se obracíme na členské státy a žádáme od nich potom řádnou implementaci. Pokud nastane takováto situace, tak eh, co, co s tím dělat? Je možné se eh, někam obrátit a získat vyjasnění v té otázce? Jak to vypadá v členských státech? Máte nějaký mechanismus pro to, abyste s jinými členskými státami, státy pardon, Ehm, se dohodli eh, na tom, jak přesně provádět to, co jste od nás dostali. Jak to tedy vypadá, pokud od nás dostanete předpis, který není zcela jasný, pokud tam eh, není nějak eh, dále vyjasněno, jak se to má provádět, co v takové situaci děláte? A pravdu se omlouvám, budu muset není odejít. Děkuji paní Wikström, paní Lichtenberg a potom krátce odpověď odborníků. Paní Wikström, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem politička, jsem europoslankyně. To znamená, že se zapojí do kompromisu a mám eh, nekonečnou netrpělivost, eh, mimo jiné v souvislosti eh, s, s takzvanou lepší zdokonalenou regulací. <coughs> Mimo jiné právě kvůli těm strukturálním problémům v této oblasti. Je snažší se zmílit, než být vizionářem a je snaží se mílit, než být vizionářem a navrhovat změny, protože víme, že často nakonec výsledkem toho procesu je velmi slabý, křehký kompromis. Často si přejeme, abychom mohli být vizionáři a navrhovat eh, řešení, která potom budou moci být prováděna v našich členských státech. Ale to, že je člověk europoslankyní, také znamená, že eh, že sám sedí nad eh, obsáhlými texty a já jsem často navrhovala paní Niblerové a dalším, když jsme eh, když jsme prostudovávali hodnocení dopadů, že by bylo dobré, kdybychom měli více zdrojů a lepší přístup k informacím. My, jakožto jednotliví Eh, poslance a poslankyně totiž musíme zvládat tuto velmi náročnou zátěž a to tež platí pro celou řadu eh, národních parlamentů. Eh, nicméně máme v této věci velmi malou podporu, velmi malou expertní podporu a omezený přístup k, k stručným přehledným informacím. Já potom již nějaký čas volám. Bylo by dobré, kdybychom tady všichni měli možnost dostat své odpovědnosti, dělat svoji práci dobře, abychom mohli využívat eh, služeb expertů, tak abychom se nemuseli spolehat pouze na hodnocení dopadů komise. Eh, ten stávající systém tedy je, by bylo možné výrazně zlepšit. Eh, bylo identifikováno více jak 100 bodů, pokud je možnosti Eh, zlepšit a racionalizovat například jenom rámcový program pro výzkum. A jsem si jistá, že takto bychom mohli postupovat a k podobnému zjištění dojít eh, i v jiných oblastech. Jeden z našich hostů hovořil o tom, eh, že bychom měli si dát trošku odstup od těch slov a písmen a zamyslet se nad tím, jaké jsou ty hlavní principy a ta hlavní témata, hlavní otázky. Možná i my bychom se měli takto chovat a měli bychom být většími vizionáři. Někdo řekl, že jazyk je nástroj eh, pro efektivní práci, pro to, co je nakonec naším cílem, ale eh, politika je také o semantice. Musíme být velice eh, opatrní v tom, jak nakládáme s tímto nástrojem, který je v našich rukách. Další otázkou je harmonizace. Jak ji dosáhnout? Někteří z vás zmiňovali zmiňovali návrhy eh, návrhy eh, v souvislosti se zahraničním výborem zde nebo u vás, nebo, nebo tady, pardon, v národních parlamentech, eh, ale harmonizace znamená, že se sjednotíme na nějaké myšlence a Měli bychom jistě eh, věnovat pozornost tedy té otázce, jaké jediné opatření by bylo možné přijmout, abychom se přiblížili eh, lepší regulaci. Paní Lichtenberger, děkuji. Já mám na závěr takový návrh. Možná by bylo dobré udělat případovou studii, analyzovat například určitý právní akt. Já zde mám na mysli svoji oblíbenou směrnici. To se eh, týká doby práce a odpočinku Eh, pracovníků řídících eh, nákladní vozidla. To je, myslím, docela praktické téma, o kterém se také velice dlouze diskutovalo. S radou dlouze se to formulovalo. Směrnice říká, že kontroly mají členské státy eh, zvýšit početně, některé to z části udělali, ale vlastně se nic v té věci neděje. Mělo bychom se podívat na návrh komise, analýzu dopadu, jak E, dopadla implementace a co který stát skutečně dělá. Já si myslím, že by to byla docela dobrá zpětná vazba. Nemusíme mít pouze tento konkrétní případ, najdeme jistě i mnoho dalších. Prostě vybrat dvě, tři různá témata a podívat se na ně od začátku až do konce. A projednat to potom také s poslankyněmi a s poslanci jako jakési případové studie. Myslím si, že by to odhalilo dobře zdroje chyb a bylo by to dobré, kdybychom využili jednu z možností, které máme, k tomu, abychom se skutečně příkladně podívali na některé legislativní akty od jejich vzniku až po jejich eh, provádění a podívali se na to, zda se někde objevují zdroje chyb a když, tak jaké to jsou. Myslím si, že by to bylo velice zajímavé. Co se týče různých právních tradic jednotlivých členských států, mohli bychom se podívat právě i jasně na to, jak ovlivňují implementaci. Mám zde na mysli například toto. Například francouzský zákon je formulován mnohem květnatějším stylem než německý, ale údajně usilují o to tež. Tak bychom se mohli podívat na to, zda skutečně činí také to tež. Já si myslím, že by to bylo skutečně zajímavé najít takto několik příkladů a podívat se na ten kompletní průběh a porovnat to. A proto jsem zde uvedla ten konkrétní příklad, jenom aby to bylo názornější. A jak zde už o tom hovořil pan kolega Lechner, apelovat takto komisi na to, aby excelentním způsobem vypracovávala návrhy. Předseda, děkuji. Nyní uzavírám diskusi, už je pokročilý čas, takže žádám odborníky, aby odpověděli eh, na položené otázky. Začíná pan Los. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych se rád vyjádřil, pokud dovolíte, eh, k něčemu, co myslím se týká řady bodů, které zde zazněly. Já jsem si plně vědom rozdílu mezi evropskou legislativou a národní legislativou Eh, jak o tom hovořil pan Karim a paní Lichtenbergerová, že totiž evropská legislativa je daleko více procesem vyjednávání a kompromisu než národní legislativa, která začíná postem vlády a potom se to eh, dolaďuje, či je to předmětem parlamentního přeskumu. Ale myslím, že každý, kdo se pohybuje v oblasti legislativy, ví, že se, se musí dobrat, musíme dobrat kompromisu ve slovech, pokud není kompromis ve, ve věci samotné. Já bych apeloval eh, na to, abychom eh, zachovali to zaměření na, eh, na obsah, co možná nejdéle, tak aby nakonec, až bude nutné dosáhnout kompromisu o slovech, aby už byla odsouhlasená valná část toho, toho obsahu. Protože kompromis, který je pouze ve slovech, samozřejmě nakonec eh, začne, začne být eh, dvojznačný a řeší se to jedině u soudu eh, nebo případně implementací plus soudními spory ohledně transpozice. A v případě evropské legislativy dočasné řešení možná trvá pouze do té doby, než se snaží tato přeložit do jiných jazyků, protože pak se stejně hledá vlastně ta, ten, ten věcný obsah, čili asi je lepší víc toho obsahu a zachovat ho nebo dohodnout se na něm v co možná největší míře na to samého začátku. Děkuji a nyní pan Miskevič. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Těžko je odpovědět na e, tak Rád bych řekl, že je těžké odpovídat na tak široce formulované otázky. Když se podíváme na to, jak se snažíme v Polsku zlepšovat postupy, tak tam se momentálně zaměřujeme na otázky obsahu politických rozhodnutí, tedy oddělit to, čeho chceme dosáhnout, těch cílů, od toho vlastního formulování. Takže oddělujeme zde tu právní a politickou rovinu. Tímto způsobem se snažíme sjednocovat právní předpisy. A tím jsou právní předpisy také srozumitelnější pro své příjemce. Jsem toho názoru, že i ta problematika víceznačnosti nebo té celé řady možností vyjádřit určité normy ve směrnicích je něco, co vede k celé řadě problémů na vnitrostátní úrovni. a je to problematické také pro vlády jednotlivých států. Jako praktik, který se pohybuje také na vládní úrovni, se často setkávám právě s problémem jednoznačnosti či nejednoznačnosti směrnic. A pokud se podíváme tímto směrem v rámci evropského práva, pak, jak bych to vyjádřil, tak to sjednocování v rámci nějakého st- legislativního střediska, ano, to by také prospělo politickému myšlení. A určitým způsobem by to mělo své dopady i na vnitrostátní úroveň protože na vnitrostátní úrovni by se potom vědělo, jakým způsobem transponovat. Protože potom eh, by osoby činné v legislativním procesu v jednotlivých státech věděli, že aplikují stejná pravidla a že víceméně hovoří stejným typem jazyka. Myslím si, že to by byl zajímavý směr, který bychom mohli dále přeskoumat. Potom zde zazněla otázka přenosu jedna ku jedné, jakési copy-paste, prostě přejímání textů jedna ku jedné, kopírování směrnic přímo do zákona. To je velice komplikované, protože jednotlivé směrnice jsou často formulovány tak, že se zaměřují na určitou konkrétní oblast a potom je těžké ji přímo implementovat jedna ku jedné v členském státu v rámci jediného legislativního aktu. Ten převod norem jedna ku jedné je o to komplikovanější tím, že vlastně každý legislativní text v daném státě je formulován určitým konkrétním jazykem a to, tento, toto převzetí určité části směrnice by vedlo k tomu, že by bylo třeba potom předpsat celou řadu normativních legislativních aktů a to už by byl závažnější problém, který by se odehrál na vnitrostátní úrovni a zpomalil by eh, například implementace a transpozici směrnice. Děkuji. Děkuji. Pan profesor Radheli, děkuji. Myslím, že tady padla otázka hledně separace politického od eh, odborného či technického jádra. Otázka se týká konvergence, homogenity versus odlišností a chaotické implementace legislativy. Pokud jde o eh, separace politického od, eh, od odborného, technického, Eh, ono je pro nás pohodlné eh, myslet na oddělení toho technického v momentě, kde provádíme ta vyhodnocení, tu technickou analýzu, eh, od toho politického okamžiku, kde rozhodujeme, ale cirka 60 let společenských věd nám ukazuje, že to není možné, že tady ve skutečnosti je kontinuum, kontinuum mezi politikou a administrativou, správními Eh, orgány a politické organizace jsou byrokratické. Čili namísto toho, abychom se uměle snažili stavět zdi a říkat, eh, až do této fáze je to technická záležitost, odsud to začíná být politické, bychom určitě měli spíše usilovat eh, od jasně zúvoděnou podloženou agendu a, a o to, aby politická rozhodnutí zohledňovala zjištěné fakty a skutečnosti. Samozřejmě není možné si myslet, že eh, to, co běží v technické eh, rovině, je se nedočené politickými eh, faktory a legislativní funkce, zákonodárná funkce navíc se rozdělá mezi komise, parlament a radu. A komise je nevolená, vlastně správní složka, správní orgán, který má jediná pravomoc vypracovat legislativní předlohy. Takže to je také naším omezením. Víme, že transpozice velkým problémem nebývá legislativa ruská transponována eh, kvalitně nebo včas, o tom svědčí mnoho studií, mnoho případů. Nicméně, abych se vrátil eh, k duchu a k tématu dnešního slyšení, musíme si uvědomit, že eh, tyto nové formy zprávy a řízení jako kvalitnější regulace jsou velmi náročné na administrativní kapacity pro členské státy. Eh, já vím, že některé členské státy eh, se snaží někde poučovat komise o dokonalém eh, hodnocení dopadu, ale potom je veli, ale ono je velice složité vybudovat si kapacity pro stejnou věc na úrovni členských států. Máme dnes eh, studie, nebo pracujeme studie ohledně toho, jak hodnocení na eh, evropské úrovni se promítá potom do hodnocení na národní úrovni. To je studie, kterou jsme právě zahájili, výzkum, který jsme právě zahájili, ale zatím eh, nevnímáme, že by existovaly takovéto nějaké ehm, mnohonárodní sítě, kde by um, výkonné složky v členských státech vnímaly, co se děje na evropské úrovni a aby se v transpozici lidé vraceli třeba k původnímu hodnocení dopadu Evropské komise. Takže svým způsobem ty nástroje, o kterých zde hovoříme, jsou vlastně velmi zajímavou laboratoří a možná příležitostí eh, proto se ponaučit a stimulovat tvorbu rozvíjení administrativních kapacit v členských státech, ale měl bychom si uvědomit, že to, co je e, obtížné na evropské úrovni, je o to obtížnější na úrovni členských států, které zaostávají v oblasti administrativních kapacit. Ještě bych rád e, uzavřel, že také jde o agendu správní reformy a ne pouze o legislativu jakožto e, samostatnou, naprosto oddělenou věc, kde jde o tvorbu předloh a volbu konečných, eh, konkrétních slov, jde také o zdokonalování administrativy na úrovni členských států. Děkuji, paní doktor Xantakio. Děkuji mnohokrát. Je evropské právo diplomatickým právem? Je to právo kompromisu? Ano, samozřejmě, že ano. Ale pokud je tomu tak, tak bychom v tom případě neměli takto přijímat eh, dokumenty, které jsou a předpisy, které jsou pak eh, přímo prováděny eh, občanem či členským státem přímo se je dotýkají. Je třeba rozlišovat mezi tím, co je pouze diplomatická dohoda. Samozřejmě obojí má se uplatnění, ale volme tady správnou metodu, když vysíláme ten legislativní signál vůči občanovi. A když je přijímá občan, že přijímá, dostává vláda členského státu, Um, hovoříme o kvalitě a existují univerzální principy, ale kvalita nerovná se jednotnost. Ehm, existuje jednotnost rozmanitosti a naturalizace evropského práva umožní eh, při vědomém rozhodnutí eh, volit co možná největší efektivnost Eh, umožní tedy zvolit takový styl, na který jsou občané eh, toho kterého členského státu zvyklí. Já myslím, že bychom že by bylo pomílené říci že například, že začneme uplatňovat například eh, řecký model. Řecký model implementace, kde by se jim museli řídit všichni, to by nefungovalo, protože společnosti v Evropě se liší, jejich kultura je odlišná, občané jsou zvyklí na jiné věci. A proto říkám, že dokumenty s přímou uplatnitelností, u nich tedy jak se ta ta výmluva na diplomatické právo, dochová diplomatik, už by neměla být eh, uplatňována. U obou typů dokumentů, eh, těch, které jsou přímo prováděny, či naopak transponovány, by, bychom tady měli eh, uplatňovat samozřejmě efektivnost, měli bychom mít nějaké společné pojetí efektivnosti. A bávám se, že při všech těch Eh, problémech, eh, který musíte čelit, je právě úkolem Evropského parlamentu toto prosazovat. Mm, děkuji, snažíme se co nejvíce umíme, ale někdy to prostě nestačí. Takže můžeme uzavřít toto slyšení. Všem srdečně děkuji, všem, kteří se zúčastnili a kteří nám eh, před představili rady. Eh, dostaneme se k bodu 27, 14. směrnice o právu společnosti o pro přeshraničním převodu sídla společnosti. Jedná se o téma, které, kterým se zabýváme již delší dobu. Eh, je zde připravena zpráva, také schválená ke konci posledního mandátu, pak však Eh, eh, byla nevyužitá. Eh, a to znamená, že tato 14. směrnice je i nadále aktuální a je aktuální celá dlouhá léta. A proto osobně se domnívám, že komisař Barně, který je mnohem aktivnější v zpracování témat, je také ochoten toto téma znovu oživit. K časovému harmonogramu bych chtěla upozornit na eh, náš newsletter. Tam jsou uvedeny údaje a datumy. Děkuji všem kolegům, kteří připravili eh, newsletter. Eh, pro říjen je naplánováno předložení zprávy Pozměňovací návrhy mají být předloženy do 20.10., to znamená, že máme ještě trochu času k definitivnímu přijetí této zprávy. K souvislostem chci jen krátce říci, protože vím, že mnozí poslanci znají toto téma velmi dobře a proto bych je chtěla jenom připomenout eh, toto téma a to, co nám ještě schází udělat. Jde tedy o to, že zde je určitý deficit eh, ohledně eh, jednotného eh, trhu EU. To je otevřená otázka a to proto, že společnosti které chtějí převést své sídlo za jedné země do druhé, musí být nejdříve zrušeny a pak znovu založeny, což je proces, který není vhodný pro jednotný trh. Je to postup spojený s náklady, s byrokratickými eh, postupy. Je nezbytné udělat eh, asi 13 eh, až 35 jednotlivých kroků. Takže to stojí čas. A všem hovoří proto, abychom toto téma vyřešili a sladili jednotlivé eh, předpisy. Pak je zde problém judikatury Evropského soudního dvora Toto je problém, protože jsme konfrontováni s tím, že v této oblasti eh, chceme mít větší právní jistotu a eh, nikoliv tedy jenom Delaware efekt na evropské úrovni. Jde o eh, podmínky hospodářské soutěže, jde o to, abychom se vyhnuli dalším překážkám jaké zde máme problémy. To je důležité také pro to, proč toto téma nebylo úspěšné a proč komise nepředložila raději nic. Jsou zde eh, otázky spolurozhodování eh, zaměstnanců a otázka teorie, podle které se má postupovat. Zda to je teorie sídla eh, a to také v souvislosti s přenosem sídla. Já se domnívám, že tento výbor by skutečně měl Eh, navázat na činnost z minulosti, která byla skutečně hodnotná a zde můžeme skutečně navázat na dobré výsledky. Jistě neskrývám nic, co se týče spolurozhodování zaměstnanců. Zde e, musíme hledat určité řešení jako u Evropské akciové společnosti, tedy řešení před a po. E, jsem realistou a vím, že i jiné možnosti musí být zohledněny. Doufám však, že nebude nutné škrtat příliš mnoho věcí. Osobně jsem přesvědčena o tom, že existuje rozumný kompromis, co se týče teorie sídla a e, jistě judikatura Evropského soudního dvora může být e, přijata. Je nutné se však podívat na to, nakolik je nutné chránit zájmy, je to otázka ochrany věřitelů, ale také podílníků. V tomto smyslu očekávám vaše podněty, abychom Evropském parlamentu mohli postupovat jednotně a žádat komisi, aby předložila postup. Děkuji, paní kolegyně. Já mohu podepsat vše, co jste zde řekla. Chci pouze upozornit na to, že komise asi před čtyřmi nebo pěti týdny udělala konferenci ke právu s společností. Náhodou jsem také dostal zprávu High Level Group eh, do rukou. To byla zpráva eh, nová a eh, tato High Level Group se všemi velkými experty žádali, aby 14. směrnice byla přijata. To bylo prioritní otázkou, čili eh, nejenom Evropský parlament, ale také experti komise žádají, aby eh, tento nedostatek byl vyřešen. Já se domnívám, že bychom toto měli podpořit, aby ten konkrétní návrh 14. směrnice byl skutečně předložen. Kolega Lechner. Eh, Děkuji, dovolte mi krátkou poznámku k Evropskému soudnímu dvoru. Ano, máte pravdu s tím, co jste řekl, ale chtěl bych upozornit na toto. Problémy, nebo pokud vůbec existují problémy s Evropským soudním dvorem, je, jsou v tom, že nám chybí směrnice. Takže kdybychom tu směrnici měli nebo bývali měli, tak bychom nepotřebovali judikaturu soudního dvora v těchto věcech. A v stanoviscích nebo názorech eh, zde něco bylo v souvislosti s Evropským soudním dvorem, ale nechme to stranou. Ano, jenomže situace jak na divokém západě vznikla právě kvůli této směrnici. A ne, nebyli jsme schopni eh, vyřešit otázku právního základu společně, tak proto se musíme řídit judikaturou soudního dvora a teď je důležité, aby se to co nejrychleji vyřešilo. Tak paní kolegyně Lechner, chcete ještě slovo? Nikoli? Dobře, takže zpráva bude v říjnu a pak uvidíme dále. Další bod je bod 28, to je zpráva paní Lichtenberger. Chci se zeptat, máme to projednat dnes, anebo to stačí v červenci? Děkuji. Měli bychom postupovat relativně rychle, protože my se snažíme eh, získat právní stanovisko k této otázce. Oč vlastně jde? Eh, otázka přístupu k dokumentům je otázka, k níž jsou předložené dvě věci. Jedna je z roku 2008, nebyla projednána do konce a nyní je předloženo něco nového od komise, která tedy tu už komplikovanou problematiku ještě trochu zkomplikovala. A pak zde máme judikaturu, například případ Švédsko versus komise, tam byl velice jasně formulován v usnesení princip, který by bylo třeba také zohlednit. Protože nyní v souvislosti s Lisabonskou smlouvou nemůžeme dělat pouze recast, protože to nebylo uzavřené. A druhá verze se mírně eh, odlišuje, ale ještě nezohledňuje onen zmíněný případ. Takže my nejprve potřebujeme stanovisko právní služby. Právní služba výboru Libe, to právní služba výboru Libe se nás dotázala, jak s touto situací zacházet. A já bych zde chtěla vyjasnit, že třeba aby komise předložila postup ke sjednocení a zároveň musí zohlednit novou judikaturu, protože jinak se při projednávání dostaneme do obrovských problémů. Tolik tedy k, do obsahu, ale budu ráda, když budete mít další poznámky. Předseda. Ano, ale Libe to ještě neprojednával. Ano, pane předsedo, ale já radši jednám rychleji, protože jinak by došlo ke spoždění. Takže mě bylo milejší to prezentovat nyní, a my budeme také hovořit s panem komisařem Šeflovičem, takže budeme moci také jeho názor předat do výboru, pokud by tam došlo k nějakému nesouhladu názoru. Hlásí se někdo o slovo? Nikoli, dobře, takže to budeme řádně projednávat dále. A nyní bod 29. A to jsou v podstatě smlouvy o úvěru na bydlení. Paní kolegyně Stein, máte slovo. Děkuji. V souvislosti s, této, s touto směrnicí bych ráda řekla něco k časovému rámci. Ekon je příslušný výbor a chtěl bych hlasovat už v říjnu. Upřímně řečeno, zdá se mi to být příliš brzy. Také ty kompetence nejsou úplně jasné, protože jde vlastně o ochranu spotřebitele, nicméně IMKO Eh, spolupracuje pouze v rámci posílené spolupráce a my zde můžeme vydat pouhé stanovisko. Je to návrh směrnice, který je nesmírně důležitý, má obrovské dopady na praxi a různé právní pojmy jsou tam dosti vágní. Kolegové mají maj, eh, mají málo času na změny. Já mám zprávu odevzdat vlastně už eh, Eh, ve čtvrtek, ale přitom jsem byla jmenována teprve na posledních koordinátorech jako zpravodajka. Takže prosím, zasazujte se všichni o to, abychom měli pro naše stanoviska více času, protože toto je skutečně významný návrh směrnice, který má velké dopady na praxi. Komise usiluje o to vytvořit vnitřní trh pro úvěry na bydlení. To je skutečně smělý cíl protože tento trh bývá vždy lokální nebo regionální a udělování úvěru silně závisí na e, lokální situaci. Zda zahraniční zástupci, kteří nejsou přítomní na daném trhu, budou moci uspět, to se potom ukáže. Domnívám se, že není vhodné, aby se cílová skupina, o níž zde vlastně šlo, tedy cílová skupina, řekněme, taková mladá rodina, která si pořizuje první bydlení, aby byla odkázána na uzavírání smluv na dálku, úvěrových smluv na dálku. Eh, komise zde údajně reaguje na finanční krizi. K tomu chci říci, že zelená kniha je z roku 2005 a bílá kniha k danému tématu z roku 2007. A finanční krize, pokud si to dobře pamatuji, tak začala až v roce 2008. Takže si myslím, že tu něco nehraje. Nicméně proběhlo slyšení s výsledkem, který bylo možné očekávat, a sice, že nezodpovědné poskytování úvěru není v EU tak rozvinuté, jako tomu bylo v USA. To v souvislosti s Lehman Brothers a tak dále. Tolik tedy k záměrům komise. Dovolte mi napřed říct, co se mi na jejich návrhu líbí. Líbí se mi to, co tam píšou o zprostředkovatelích úvěru, i když je to formulováno dosti byrokracii. Na trhu je spousta černých ovcí a pokud se nám podaří situaci vylepšit, eh, zavést určitou certifikaci a podobně, tak to bude dobře. Také se mi líbí eh, standardizovaný evropský informační přehled, který povede k určité Eh, z evropské standardizaci. Já si nerada eh, pořizuji majetek v zahraničí, protože nevím, jak to tam vlastně funguje, také zvláště v souvislosti s poskytováním úvěru. Ale nyní ty problémy. Rozsah platnosti. To vychází z definice oproti směrnici o spotřebitelích, které neplatí pro úvěry nebo hypotéční úvěry, a u nich je celková částka vyšší než 75 tisíc eur. Jinak jsou zde uvedené určité případy směrnice, které by se zde uvádět neměly. Podle mě by se to mělo definovat podle účelu úvěru. Vracím se tedy k tomu modelu mladé rodiny nebo i starší rodiny, která si pořizuje vlastní bydlení. Jde o to, prvotní pořízení vlastního bydlení, i když podle mého názoru k tomu může být klidně i druhé a třetí. Nicméně zde se hovoří o úvěrových smlouvách jakéhokoliv typu, pokud jsou zaručené nějakou nemotvitostí. Takže jsou to i úvěry podporované z veřejného programu, což tam vůbec nepatří, a také úvěry pro podnikatelské účely, pokud jsou zajištěné E, nějakými nemovitnostmi určité, určenými k bydlení. A často se tak v, podnik, e, v podnicích také děje, že například manželka je spoluročitelka svým majetkem, pozetkovým majetkem. Já zde můžu hovořit jenom za Německo, zde už máme dostatek e, předpisů na ochranu oné manželky žijící v dobré víře. A pak si říci, kdo nepochopil, že když e, nesplatí svoje plátky a zastavil nemovitost, že mu hrozí to, že bude vydražena jeho nemovitost, tak tomu už opravdu není pomoci, když se toto neuvědomí. Když se potom podíváme na to, jak to vypadá v praxi, zákazy reklam podle směrnice o spotřebitelských úvěrech, Já myslím, že v té půl minutě, kterou máte v televizi a nebo v inzerátech v rozhlasu nebo v novinách, se to vlastně už ani nevejde. Já můžu hovořit zde jenom na ně, za Německo, ale od té doby, co se aplikuje směrnice o ochraně spotřebitelů a spotřebitelských úvěrů, takže všechny ty reklamy s RPSN už se vůbec neobjevují. To je pouhá taková informace, která se poskytuje a když náhodou narazíte na nějakou takovou reklamu, třeba v rozhlase nebo tak, tak se vlastně nemůžete vůbec orientovat a banky nyní přešly na to, že eh, se snaží hýčka své zákazníky takovými slogany jako banka je vždy na vaší straně a podobně. Je to také riziko, že spotřebitel bude úplně zavalen informacemi. Já chci na to upozornit také jako bývalá notářka, Někdy je to už na lidi prostě příliš, zvláště pro spotřebitele nebo osoby, které by bylo třeba chránit, protože eh, nejsou denně ve styku s právními písemnostmi. Když jsou najednou konfrontováni s horou dokumentů, tak to prostě vzdají. Je třeba, aby celá ta věc byla ještě jakž tak přehledná, protože jinak lidi odradíte a oni prostě budou snášet všechno trpělivě jako ovce. Dále bych chtěla varovat před tím, že banky možná nakonec řeknou, to je tolik práce, že se to nevyplatí. Já zase mohu hovořit pouze za svoji zemi. V Německu je situace momentálně taková, že se nákladově vyplatí pouze poskytnout úvěr minimálně 30 tisíc eur a zajistit ji nemovitostí nebo přes katastr nemovitostí, protože Jinak jsou poplatky na katastru a u notáře příliš velké. Pokud se k tomu přidá ještě celá ta administrativní zátěž, tak se nakonec může stát to, že ve výsledku už nebudou udělovány úvěry v určité výši, protože banka řekne, to, s tím je příliš mnoho práce, je to pro nás příliš drahé. Tak to je něco, před čím bych chtěla varovat. Pak zde máme další problém a ten je následující. Ve valné části členských států jsou variabilní úrokové sazby. A týká a u asi jedné třetiny členských států je ta úroková sazba pevná. Domnívám se, že by bylo méně nucených dražeb, kdyby byly pevně stanovené dohody, u nich by lidé věděli, co je příštích 20 a 30 letech čeká, kolik budou v té době prostě každý měsíc platit, splátky v jaké výši budou platit. U členských států, které používají pevnou úrokovou sazbu, tam máme právní úpravu, která hovoří o tom, že u těchto členských států je možné úvěr předčasně vypovědět pouze za určitých podmínek. Dále se dokumentu hovoří o tom, že možné provést určité očkodnění, tak jak je to běžné i u spotřebitelů, ale v německém znění se hovoří o tom, že nesmí vzniknout nepřiměřené náklady pro spotřebitele. Je to velice vágní právní po, e, pojem, vůbec jsem k tomu nenašla informaci, jak vysoké to je nepřiměřené. A když jsme zde u toho ručení, e, tak to je něco, co by tu nemělo být. Pak jsme zde měli také ten evropský standardizovaný informační přehled, když to tam dáme, jak e, velké je to očkodné, jak se spočítá, tak dáme spotřebiteli možnost, aby o tom také vyjednával. Já jsem lidem říkala, promluvte si prostě se svojí bankou. A když se podíváme na spořitelny nebo jiné bankovní instituce, které byly vázanější, tak i ty měly určitý prostor k vyjednávání a ten prostě existuje a o ten by spotřebitelé neměli být připraveni. Ještě zde je celá řada jiných problémů, takže čas, který máme k dispozici pro právní posouzení, je skutečně příliš krátký. Domnívám se, že komise na sebe vztahuje příliš mnoho práv, také co se týče prováděcích opatření. Například při výpočtu roční pro, e, eh, procentální sazby nákladů zde by měl být legislativní orgán zapojen do toho, jak se to RPSN vypočítává. Protože to není nějaká technická aplikace, to je něco zcela zásadního, co zajistí srovnatelnost po celé Evropské unii. A domnívám se, že z politického hlediska to nemůžeme přenechat výhradně komisi. Já netvrdím, že jsem schopná eh, přesně eh, vysvětlit matematický výpočet RPSN, ale je to prostě téma, které je natolik komplikované a sporné, že to je něco, co by se mělo a muselo projednat i v parlamentu a v radě. Tolik tedy na toto téma a prosím o to, aby se celá tato věc ještě v čase posunula dále, abyste takto také promluvili s Ekonem děkuji, my jsme se snažili zapůsobit na Ekon, ale je to dosti marné, oni to chtějí naopak uzavřít ještě dříve. A oni se domnívají, že takto je možné bojovat proti krizi. Možná, že přehlédli, že ta krize byla v USA a ne v Evropě. Kurt Lechner má slovo, který je v IMKU zpravodaj. Mm, děkuji, já bych začal právě tímto bodem. Eh, hovořili jsme o lepší legislativě a skutečně v tak krátkém lhůtě není možné připravit nic. Eh, ty termíny byly neustále posouvány a přitom není žádná dohoda mezi Ekonem a IMKem, kdo je za co eh, odpovědný, ani tedy o eh, té lhůtě. IMKO tam se hovořilo o zesílené spolupráci. Já musím ještě připomenout, že bych byl schopen předložit na 40 námitek ale to není eh, v zájmu parlamentu ani poslanců. Pravděpodobně je tomu tak, že zpráva Ekonu eh, již eh, léta je projednávána, že se to tam tedy diskutovalo, ale zpravodaj se musí zabývat touto tématikou a je zde otázka tak komplikovaná, že je nutné provádět eh, studie, eh, což zatím nebylo učiněno. A co se týče krize eh, v oblasti nemovitostí, to už uplynulo a leco se již bylo také uděláno. To je to hlavní téma a nikoliv tedy ochrana spotřebitele. Děkuji eh, naší eh, autorce. Stanoviska udělala to velmi dobře a já se domnívám, že ve smyslu eh, lepší legislativy se musíme snažit také o lepší Eh, nadpis, eh, tam se používají různé eh, termíny. Jde skutečně o hypoteční úvěry, úvěry na bydlení. Když se hovoří o nemovitostech, pak zde eh, tento eh, alespoň německý pojem eh, budí dojem, že se jedná o úvěrové smlouvy pro nemovitosti, ale jde o hypoteční smlouvy. Když eh, kupujete eh, drahé auto, tak eh, také máte třeba hypotéku, ale to v Německu tedy není ten hlavní problém. Můžete však také poskytnout určitou jistinu a to může být zapracováno také tedy do směrnice, ale pokrývalo by to celá jinou záležitost. Můžete však také na základě hypotečního úvěru kupovat akcie mnozí eh, tím financují všechno možné, tedy eh, rozšiřují tento pojem. Eh, veliké eh, hedge fondy eh, mm, a jejich manažeři také třeba chtějí takto financovat veliké projekty. Jde potom o třeba výstavbu velikých bodov, které pronajmou Evropskému parlamentu. Takže není to jenom spotřebitel, který je dotčen Eh, touto záležitostí. Takže je nutné vyjasnit eh, hlavní pojmy a eh, vše je dů, také určitým zobrazením struktury směrnice o ochraně spotřebitelů. Takže já se domnívám, že ten text, který předložila komise, by měl být eh, zcela jasně vysvětlen. Měla by nám komise tedy říci, co vlastně chce. Eh, v té směrnice o ochraně spotřebitelů je celá řada výjimek, které nesouvisí s hypotečním úvěrem. To znamená, že eh, tam eh, vypadly v té směrnici ochraně spotřebitele, ale tady by zase tyto výjimky eh, do toho spadaly. Takže když se na to člověk podívá jako normální čtenář, tak nepochopí jen tak, že se jedná o ochranu spotřebitelů. Přinejmenším v tom nadpisu by to mělo být naznačeno, když už ne tedy v textu. Kromě toho také sdílím to, co řekla paní Tajne, že existuje veliký rozdíl mezi jednotlivými typy eh, úvěrů, úvěry hypoteční eh, pro eh, domy a bydlení co se týče eh, hledisek jednotného trhu, eh, tak eh, tam je to skutečně hromadná záležitost, která se vyskutuje velmi často. Například však máme vedle toho také prodej ze zásilkových domů. Tam však ty detaily vypadají úplně jinak a tam si mnozí nechají poradit. Nemělo by se však eh, stát, a já se budu snažit o to, aby jednotlivé body vysvětlení eh, poukazování, eh, ověřování úvěru, to by mělo být identicky převzato ze směrnice ochraně spotřebitelů. Ne, že by se mně to zdálo být velmi dobře formulováno, tam jsem také měl námitky, ale spíš proto, aby to bylo jednotné a to proto, že v některých eh, zemích eh, byla směrnice o ochraně spotřebitelů použita také pro hypoteční úvěry. Takže eh, bychom to měli převzít a jiné formulace bychom měli mít jenom v dalších případech, kde se skutečně jedná o bydlení. Legislativně Nevím, jak eh, je možné toto realizovat a není tam ani eh, stupeň eh, harmonizace a to není ani v odůvodnění. A nevíme, zda se předpokládá to, že to je minimální harmonizace. Členské státy by mohly pak jít ještě dál ale v textu o tom nic není. Je tam pouze uvedeno, že pro spotřebitele není možné se odchýlit, ale úroveň harmonizace není uveden. A není ani jasné, jak mm, ověřování eh, úvěry hodnosti má být eh, provedeno. A já se domnívám, že když jeden z těch bodů dopadne v ověření eh, negativně, pak eh, ten úvěr není možné eh, poskytnout, to tam také není uvedeno, tedy jak se bude postupovat v posouzení bonity. Dále je zde otázka aktu v přenesené působnosti. Komise musí eh, toto ještě eh, revidovat. Dále článek 18. Eh, to je důležitý bod a směrnice o ochraně spotřebitelů nestroskotala právě kvůli tomuto článku. Pane Rabkaj, dám vám šampaňské, když naleznete v této směrnici něco o předčasném splacení. Tak proč se obracíte na mě jenom protože se na mě tak díváte? Promiňte. Já s vámi spíš souhlasím. Zde zjišťuji však to, že článek 18 odstavce 1 je řečeno, že spotřebitel má právo e, na e, snížení úroků a nákladů v článku v odstavci druhém je řečeno, že je nutné provést a zajistit také spravedlivé odškodnění, ale již se nehovoří o úrocích. Srovnával jsem to také s francouzským zněním, kde je také použit jiný výraz. Schází mi jakýkoliv odkaz o tom, co legislativec s tím má udělat. A co to všechno znamená? V závěru eh, toho druhého odstavce je řečeno, že pokud členský stát stanoví příslušné podmínky, pak realizace tohoto práva na předčasné splacení nesmí být ztíženo a nesmí vznikat další náklady. Přičemž předtím je uvedeno, že náklady musí být objektivní a spravedlivé. To však znamená, že nemohou být eh, nepřiměřeně vysoké. Eh, buď tedy tady chtěli eh, celá vědomě to zastřít, nebo prostě nevím, co, na co mysleli při eh, tomto redigování. Toto všechno jsou eh, témata, která se týkají právního výboru. Jinak eh, však v celku to není tak rozsáhlý legislativní akt, že bychom museli být proti je zde také otázka toho, zda dvakrát má být předložena eh, nějaká informace, i když eh, tedy určité korektury a debaty jsou eh, nezbytné to během letních prázdnin asi nebude možné. No, tak po analýze dvou notářů si myslím, že jsme zde skutečně v nějaké legislativní satyře. Paní Lichtenberger, prosím. Ano, já se připojuji k tomu, co zde zaznělo. Ilustruje to, to, co jsme si právě vyslechli v rámci slyšení o tvorbě legislativy. A pokud se nám podaří jakž tak vyjasnit definice a vymezení eh, k dalším legislativním úpravám, tak dosáhneme alespoň něčeho. Když nyní někdo řekne, že to je prostředek proti krizi, tak to je něco, čemu se ani nemůžu smát. To opravdu není žádná legrace. Toto není nic, co by nějak mohutně změnilo svět. A pokud ano, tak znejistíte spotřebitele. Nicméně, jak už zde zaznělo, naším úkolem prostě je to zabrzdit. Protože to je něco, co nemůžeme jenom tak promávat. Je tam příliš mnoho nejasností. Takže to za prvé, za druhé vymezit a za třetí omezit. To znamená si, co z toho musí být vyňato a co naopak tam musí zůstat. To si myslím, že to je náš hlavní úkol v této oblasti. Děkuji a nyní pan kolega Stojanov. Děkuji, pane předsedo cirka před rokem společně s řadou poslanců bulharského parlamentu jsem se účastnil vypracování legislativního návrhu. Šlo o regulaci sektoru úvěrů a řada expertů tehdy a zástupců bank nás obvinovala že jsme nepřáteli tržní ekonomiky kvůli tomuto legislativnímu návrhu. Dnes jsem od paní Tain slyšel celou řadu z těch věcí, které jsme navrhovali u nás vnitrostátně. Paní zpravodajka je přitom e, z liberální frakce, která hájí tržní ekonomiku a věří, že třeba ji dále rozšiřovat, pokud vím. A já tedy sdílím mnoho z jejich slov. Jsem proto, abychom vypracovali legislativní návrh tohoto typu. Potřebujeme regulaci v této věci, protože pro spotřebitelské úvěry máme směrnici, která již byla transponována, alespoň v Bulharsku, to vím jistě. A je zajímavé zmínit, že spotřebitelské úvěry nepředstavují pro občany takové riziko. Spotřebitelské úvěry totiž nejsou tak vysoké, netýkají se tak vysokých částek nepotřebujete za ně nějak speciálně ručit. Ovšem úvěry tohoto druhu, o kterých zde jednáme dnes, eh, často tady jde o velké částky. A bylo třeba tedy poskytnout jištění, pracovalo se s hypotékou, a to znamenalo, že potom v nějaké krizové situaci člověk eh, mohl vlastně přijít o celý dům či byt. Já předložím řadu pozněcích návrhů, ale jsem připraven celou řadou aspektů eh, návrhů, o kterých se hovořila paní Tajn. Například předčasné splácení a poplatky či pokuty, které se s tím pojí. To, že se na to uvaluje nějaký poplatek či pokuta, je strašlivé. Banky vybírají poplatky z celé řady věcí a tady jde skutečně o okrádání běžného občana, který si v bance požádal o úvěr. V případě spotřebitelských úvěrů platí zákaz Eh, jakého, jakýchkoliv poplatků za předčasné splácení. Eh, ale u úvěru na nemovitosti tomu tak není. Banka se může rozhodnout, že za zvláštních okolností můžete provést předčasnou splátku, ale situace tedy je nerovná mezi různými typy úvěrů a to není spravedlivé, protože běžný občan si nemůže dovolit platit eh, navíc tyto poplatky za předčasné splácení. A, a navíc jsou zde někteří velmi bohatí jedince, kteří mohou mít přínos takovýchto výjimek. Také podporuji myšlenku vytvoření jednotného trhu v této věci. Bude to velmi obtížné, mělo by se to realizovat postupně po jednotlivých krocích. V současné době existuje obrovský rozdíl mezi zájmy, eh, pardon, mezi úroky v členských zemích. V Bulharsku nám nyní začaly úrokové sazby klesat, ale když si lidé brali nějaké větší úvěry ještě před krizí, tak úroková sazba byla 10 Při srovnání se zeměmi, jako je Belgie či Německo, je to absurdní vytvoření jednotného vnitřního trhu, eh, podle mého názoru, vyústí v konkurenci. Mám známé v Bulharsku, kteří by se rádi vzali úvěr od belgické banky právě kvůli tomu rozdílu v úrocích. Belgické banky totiž nabízejí úvěry například eh, s 3% úrokovou sazbou ale ten postup je velmi, velmi složitý, velmi komplikovaný a proto mý známí, kteří se o to pokusili, e, se nakonec toto svého záměru vzdali. Prostě půjčit se od belgické banky bylo prakticky nemožné. E, já to zde říkám proto, že chci upozornit na to, že existují překážky mezi spotřebiteli. Pokud by se tato směrnice podařilo vytvořit nějaký zjednodušený postup pro žadatele o úvěr, kteří chtějí požádat v jiné členské zemi, vytvořilo by to automaticky konkurenci mezi bankami. A úroky, které jsou velmi vysoké, například v mé zemi, a jsem si jist, že existují i jiné země, zejména ve východní Evropě, které jsou ve stejné situaci, Úroky tedy podobného typu, jako jsou bulharské, by klesly. A proto jsem připraven podpořit eh, vaše myšlenky a eh, pokusím se vypracovat, eh, vypracovat poznací návrhy, které snad budou moci být zapracovány do budoucí směrnice. Dankeschön. Paní Lechner. Děkuji, děkuji paní Stein a všem, kdo velice aktivním způsobem rozebrali danou problematiku. Vzhledem k pokročilé hodině a k, to, k tomu, že máme už málo času, měli bychom se soustředit na to hlavní a to je ochrana spotřebitele před uzavřením smlouvy, ale jak jste všichni uvedli, je třeba učinit mnohem více. Uvidíme, jak to stihneme, ale opravdu ta úplně zásadní věc je nejistota spotřebitelů před uzavřením smlouvy. To je téma, kterému bychom se měli detailně věnovat a potom, jak se zbavit všeho toho ostatního balastu, to ukáže čas. Děkuji. Já bych jenom zareagoval na kolegu Stojanova, že eh, zákaz očkodnění za předčasné splacení by úvěry navýšilo o 2% a mnoha obyčejných rodin by si potom už nákup vlastního bydlení nemohla pořídit. Takže to je skutečně velice citlivé téma. Jenom by se to vyjasnilo, abych, že kdo chce podporovat pořizování vlastního bydlení, nesmí zde zasahovat. Ono to eh, je v souvislosti i s pevnými úrokovými sazbami. To je prostě něco, co k tomu patří, je to rozdíl oproti flexibilním úrokům. Když jsou úroky flexibilní, tak samozřejmě můžu kdykoliv splatit, protože to potom mohu dát kdykoliv na kapitálový trh, ale u těch ostatních případů tomu tak není. Takže to je skutečně velmi citlivé téma. Možná k tomu časovému rámci eh, chci říct toto. Rozhodli jsme se, že napíšeme Ekonu dopis. Kolega Lechner se o to všechno stará, bez něho žádný harmonogram stejně nebude. Takže my se musíme postarat o tom, aby si Ekon udělal na to více času, abychom to prostě mohli lépe připravit. A není paní kolegyně Tajn úplně na závěr. Děkuji, děkuji vám za celou řadu podnětů, které zde zazněly. Ráda bych řekla, že celou tuto tématiku jsem nenahlížela z politického hlediska, a také například různá opatření týkající se reklamy, zákazu reklamy. Já jsem pohlížela na to celé pouze z pohledu ochrany spotřebitele. A musím říct, že v tom textu jsou celé stránky, vysvětlení, poznámek, ale co mi tady chybí, je že by se probral skutečně ten případ, o který jde. Mladá rodina, která si kupuje vlastní bydlení. Ten dokument má nějakých 50-60 stran a nikde to tam není zmiňováno. že to je běžný, standardní příklad. Jinak se tam hovoří o finanční krizi, krizi úvěrových trhů, krizi hypotečních trhů. No, docela mě to udivilo, že tam ta rodina zmíněná není. A potom, co se týče úroku v jiných zemích, 10% to jsme v Německu nikdy neměli, to bych také považovala za příliš vysoký úrok. Nebo možná měli, ale kdysi hodně dávno. Nevím. Samozřejmě já chci říci, že já tady jsem ve svém povolání aktivní od 90. Eh, let, možná, že předtím tomu bylo jinak, ale chci říci toto ten, kdo potřebuje poradenství, toho nemůžeme odkázat na to, aby si prostě tu hypotéku sehnal nebo ten úvěr sehnal někde v zahraničí. To je příliš nebezpečné. Zde je opravdu velká potřeba poradenství v souvislosti s hypotéčními úvěry a to potom notář už potom nějak neovlivní on eh, notář určí tu zástavu, ale eh, tu, tu záruku. Jak už jsem říkala na začátku, jedná se hlavně o lokální trh a potom bychom měli jít tím směrem, i když nevím jak, aby úrokové sazby ve všech státech byly pokud možno nízké, nebo aby si byly pokud možno co nejpodobnější. Nicméně o tom jsem hovořila z německého pohledu. Eh, zde třeba u nás v naší zemi eh, neozohledňujeme riziko platební neschopnosti. Měli jsme to také v souvislosti s eh, nařízením Bazilej 2. Nevím, jak je to teď, až bude v platnosti Bazilej 3, ale prostě je to problém, který musíme nějak jinak vyřešit, jak například ty desetiprocentní úroky snížit v Bulharsku na nějakou běžnou míru. Děkuji. Tak k tomuto bodu už se nikdo nehlásí. Také nemusíme nic rozhodovat, není v souvislosti lhůtami. Ne, nemusíme, dobře. Tak, další bod programu jednání je bod číslo 30, zpráva pana Karima, který už tu ale není, ale vlastně tam musíme stanovit jenom lhůtu pro pozměňovací návrh a to je zítra ve 12 hodin. Takže lhůtu jsme určili, dostáváme se k bodu 31. Ne, není to zítra, je to pozítří. Takže pozítří ve 12 hodin, huta pro pozměňovací návrhy. Tak, nyní článek 38a. Subsidiarita, pan Lechner. K tomu nic nemáte. Aha, tak dobře. Bod různé, máte někdo něco do bodu různé? Nemáte. Příští zasedání 11. července a potom budou prázdniny. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Děkuji.